Dobrý den, děkuji, prosím, posaďte se, abychom mohli začít a začneme dnešní schůzi a začnu prvním bodem, jako obvykle, přijetí pořadu jednání, žádné námitky, takže program je tímto přijatý. A přejdeme k bodu 2. Mám je sdělení týkající se úst, otázky k ústnímu zodpovězení koordinátorů, kteří 12. listopadu přijali tuto otázku na komisi, která se týká spravedlivých daní v digitalizované ekonomice. A ten, tato otázka byla 13. všem rozeslána i byla přijata ústní otázka na komisi o institucích a orgánech měnové unie mm, a konfliktu zájmu. Takže opět členové eh, ji obdrželi 27. listopadu. A třetí bod programu to je rychlá zpráva o probíhajících interinstitucionálních vyjednáváních. První se týká crowdfundingu a třetí trialog o crowdfundingu se konal 25. listopadu. Parlament a rada Eh, vyjednávali o tom, do jaké míry se má zharmonizovat limit pro individuální projekty, které jsou takto financovány těmito platformami a jaký by měl být rozsah pole působnosti nařízení, takže do posud eh, byl učiněn pokrok v určitých oblastech, ale zatím některé jsou ještě předmětem diskuze a především se o tom bude diskutovat 11. prosince a Druhý trialog se týká taxonomie. Ten proběhl 20. listopadu. Vyjednávací strany si vyměnily názory, které se týkaly otázek spojených s řízením platformy udržitelného financování. Rada navrhuje členským státům vytvořit expertní skupinu a použití prováděcích a delegovaných aktů a ustanovení, které eh, se týkají dohledu. A hlubší diskuze také proběhly a týkaly se některých institutů produktů, které mají umožnit eh, přechod transformaci. A pokračovalo se 27. listopadu ve středu, kdy se strany vyměnily názory o požadavcích pro kritéria technického screeningu a kritéria, která se týkají ekonomické činnosti, které mají negativní dopad na životní prostředí. Článek 1 až 4 byly dost projednány do hloubky, stejně jako pole působnosti nařízení a články 2, 5 až 12, včetně environmentálních námitek a příští trialog proběhne zítra 3.12. A nyní přejdeme k hlavnímu tématu dnešní schůze, což je eh, monetární dialog s, s paní Lagarde, takže já bych chtěla zde vás při, přivítat, přivítat tedy prezidentku Evropské centrální banky. Poslední eh, dialog tohoto roku, který v podstatě je prvním pro paní Lagarde. Předchozí, jak si pamatujete, ten proběhl 23. Eh, září od posledního mm, dialogu, eh, takže podstatě nedošlo ke změně postoje ECB, kromě rozhodnutí, která byla přijata v září s cílem je neustále podporovat finanční podmínky, tak aby se eh, podporoval vývoj ekonomiky, což eh, bylo charakterizováno určitou dynamikou v eurozóně, s tím, že ale jsou zde určitá rizika a inflační tlaky. A komplexní balíček eh, politik má přispět k tomu, aby se, zlepšili, eh, prostř, aby se zlepšilo prostředí pro domácnosti i podniky a zde neustále se, se zvyšuje tlak na jednotlivé státy i zde, mm, ale centrální banka plní své inflační cíle. Dnes paní Lagardová předloží perspektivy ECB, které se týkají měnového vývoje a také bychom měli diskutovat o dvou tématech, který jsme si zvolili, jako tedy koordinátoři, kteří si zvolili, když připravovali tento dialog, a to především revize Eh, strategie měnové politiky ECB a budoucnost eh, měnové politiky. Takže my eh, jsme tedy připravili podklady za mm, přičinění různých odborníků, to je k dispozici na webu. A kromě toho revize strategie ECB v podstatě Mm, o tom jsme již diskutovali při příležitosti slyšení v září s paní Lagardovou, i když zde jsou různé názory, které se týkají formátu této revize, tak já si, si myslím, a aspoň tak si vykládám jednotlivé názory, že by, zde by se měla zvýšit role Evropského parlamentu a tohoto výboru především, který by více měl se angažovat v tomto procesu. A já doufám, že paní předsedkyně tento náš požadavek vezme v potaz. I máme zde celou řadu zajímavých témat k diskuzi a hm, i tato výměna názorů v nás vzbuzuje velká očekávání. Paní Lagarde, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji dámy a pánové, členové výboru EKAN. Ekon. Skutečně je to pro mě velké potěšení eh, opět před vámi předstoupit. Jak jste řekla, paní předsedkyně, to je v podstatě moje první schůze, kdy já předkládám zprávy eh, zde na vašem výboru a eh, je, mm, takže já ale v podstatě budu referovat pouze o čtyřech týdnech mé činnosti, mého působení a já se eh, eh, snažím nejenom učit, eh, naučit se německy, ale i jazyk ECB se musím naučit tak, abych nikoho nesklamala, protože samozřejmě každé slovo má svůj zvláštní náboj, to se musím naučit, takže prosím o vaši trpělivost a i buďte tedy ke mně trpěliví. Jak jste, eh, paní předsedkyně, řekla, tak dialog mezi Evropským parlamentem a vaším výborem konkrétně a ECB podle mého soudu je velice důležitý a je to velice cenný nástroj, mm, který nám pomůže pochopit určitou problematiku, eh, mm, se kterou zápasíme zde v Evropě a eh, i v podstatě je to příležitost, jak vám vysvětlit, jak plníme své úkoly. Jak jsem již mm, předeslala, mm, v posledních dnech mm, to pro mě byla doba velice zajímavá, protože jsem podepsala první směnku, první dluhopis Europa, Evropské centrální banky a Jean-Claude Trichet mi vždycky připomínal, že to je důležitý moment. Já od přátel a rodinných příslušníků jsem dostala takový požadavek, ano, abychom vydali, udělali tu emisi co nejrychleji. A to v podstatě jasně ukazuje na to, jaký, eh, jak, jak, jaký je náš imperativ, a to je být strážcem eura. Jak víte, v eurozóně podpora eura a jeho tedy kredibilita se zvýšila. Zvýšila se ze 62% v roce 2013 eh, v době krize na až 76% dnes, tedy to je ta důvěra. Důvěra eh, a i ve, v strážce eura, to je tedy v naší centrální banku, tak eh, tato důvěra také vzrostla, i když ne tak rychle jako důvěra v e-, euro. Moji předchůdci v ECB, eh, ti na to hodně dbali a snažili se Eh, toto řešit. Máme zde i eh, různé postupy, jak skládáme účty, tedy zodpovědnost, jak plníme a mm, i, i snažíme se o větší transparentnost, good governance, správnou, eh, tedy řádnou zprávu věcí veřejných a snažíme se to rozšířit na všechny členy řídící rady a orgánu dohledu. Ale co je pro mě důležité, je, že my především se teď zaměřujeme i na lidi, aby eh, eh, a eh, v eurozóně a především se snažíme zlepšovat způsob komunikace s veřejností. A proto euro a tedy vy Eh, pro, proto, pardon, vy, členové parlamentu a výboru Ekon, jste tak důležitý, protože vy jste tím pojítkem mezi eh, veřejným míněním a ECB a jde o to, abychom znali hlas lidu. Jde o dvoustranou komunikaci, dvoucestnou komunikaci, která je tak důležitá pro demokracii, což je základ Evropy. A právě v tomto duchu také přistoupím i k tomuto slyšení a k dalším, které proběhnou v příštích letech. Takže na začátku bych se podívala nejprve na e, stávající ekonomickou situaci v eurozóně, jak jste to i zmínila vy, paní předsedkyně, a potom se podívám na ty dvě vaše klíčové otázky, ke kterým chcete, abych se vyjádřila. Růst v eurozóně je slabý. E, je to asi e, 1,2 v první eh, čtvrtletí 2019 a je to slabý růst, který především je způsoben globálními faktory. Eh, světová ekonomika. Mm, tam ty výhledy jsou nejisté a to v podstatě i snižuje i poptávku po službách a zboží v eurozóně a i to má dopad na nálady investorů. A mm, protože my jsme přímo vystaveni tomuto globálnímu vývoji, tak to má dopad hlavně na naše výrobce. A i vidíme určité signály, že se to přelívá do dalších sektorů ekonomiky. I zde průzkum nám ukazuje, že i v sektoru služeb dochází k určitému e, zmírnění vývoje ale spotřeba zatím je dobrá, podmínky trhu práce se zlepšují a to znamená, e, jde o to, a aby eh, zde eh, měli tedy spotřebitelé důvěru v ekonomiku, ale nicméně dochází k zpomalení ekonomiky, eh, což má dopad na vývoj cen. A, hm, takže to víte, že to je pro nás velký problém. Podle odhadu Eurostatu inflace je na celá procent v listopadu a když se podíváme na průzkumy, um, tedy na tržní opatření, na očekávání inflace, tak tam vidíte, že to je na historickém minimum blíží se to k historickému minimu. A co může ECB udělat v takovémto chabém prostředí, aby se eh, splnil mandát cenové stability? Za prvé, měnová politika může efektivně reagovat, i když růst je v podstatě podkopáván externími faktory. A to můžeme dělat tím, že budeme zajišťovat příznivé finanční nebo podmínky, tedy financování ve všech sektorech ekonomiky a eh, jde o to mm, nastolit tyto podmínky, aby byly stabilní i do budoucna. Musí to být za podmínek, které jsou ale dostupné jak pro firmy, tak pro domácnosti, aby mohly investovat, aby mohly spotřebovat, spotřebovávat. To, že podpora vnitřní poptávky, především ve sektoru služeb, samozřejmě tam eh, je nejvíce pracovních míst. A to, to má e, za cíl ochránit příjmy, pracovní místa a potažmo i spotřebu. A jak jsem již řekla na začátku, mi um, jde o to takto vlastně absorbovat ten externí šok. Takže dnes vidíme, že eh, zatím sektor služeb dost odolával a to je hlavní důvod, proč zatím mm, mm, globální oslabení výroby ve světě mělo malý dopad na zaměstnanost. I. Ale vzhledem k těm chabým vyhlídkám, tak naše řídící rada přijela celou řadu doporučení nebo rozhodnutí v tak aby ty podmínky financování byly nadále příznivé. Jak asi víte, můj předchůdce, pan předseda Draghi, v září 2000 23. září vám řekl, že rada rozhodla o balíčku, který eh, bude znamenat snížit, eh, snížit úroky z, z mm, depozitních eh, nástrojů, mm, tedy minus 0,5%, to bylo to číslo. Druhý, mm, druhý nástroj by ty tedy Eh, byl nákup a, mm, a potom další byl nákup, odkup, tedy programy odkupu a třetí, čtvrtý bylo, abychom i se podívali na ty dlouhodobé refinancovat, na ty dlouhodobé podmínky refinancování. Zde my máme určitý program refinancování pro banky, jde o, do to, aby tento program byl pro ně atraktivnější a za páté šlo o to zavést nový režim odměňování za ty rezervy, které mají eh, v držení banky v, eurosysté- v eurozóně, v eurosystému. Cílem tohoto opatření je, aby pracovali spolu v kombinaci a aby měli dopad na úrokové sazby, na všechny ty dluhopisy, které se blíží k splatnosti a jde o to, aby podporovali podmínky financování. E, ta naše politika negativních úrokových sazeb, e, to je asi pravděpodobně i cesta do budoucna, to má dopad na krátkodobé, střednědobé úrokové sazby, které používají banky, aby tím eh, ocenili eh, své nástroje pro korporát. A mm, odkup dluhopisů, to má pomoci eh, mm, mm, zajistit takové dlouhodobé výnosy, které budou i benchmarkem pro dlouhodobé úvěry, které se budou poskytovat domácnostem. Atraktivnější podmínky, které jsou k dispozici mm, pod, podle TLTOR, 3. To má pomoci mm, banko, bankám, aby mohli nadále půjčovat eh, konečným zákazníkům za dostupných podmínek a dále. My se zaměřujeme tady samozřejmě na ostatní sektory, včetně těch domácností. A i e, řídící rada v září přijala rozhodnutí které ukazuje, že my hm, také se staráme o vedlejší možné účinky měnové politiky. Takže jde o ten dvouúrovňový, tedy two-tier režim eh, odměn za rezervy, eh, které banky mají ve svých, eh, na svých účtech, které jsou tedy uloženy v eurosystému a jde o to, aby banky byly ochotny a schopny tedy poskytovat dobré podmínky financování pro naši ekonomiku i ECB eh, e tedy eh, se snaží především podporovat vnitrostátní poptávku během oživení ekonomiky v této době. A tak to bude i nadále. I naše měnová politika nadále bude podporovat ekonomiku a bude reagovat na budoucí rizika v souladu s naším mandátem, což je zajistit stabilitu cen. A samozřejmě nadále i budeme monitorovat vedlejší účinky našich politik. Jak jsem již vám i potvrdila minule, když jsem zde byla, tak ECB je rozhodnuta, že bude eh, plnit svůj závazek vyplývající z tohoto mandátu a tento závazek je zásadní pro stabilitu eurozóny a její ekonomiky a pro blaho občanů v eurozóně. Ale také eh, chcete, abych se podívala na dvě klíčové záležitosti, které podle mě jsou strukturálního charakteru, ale e, musí je řešit naše měnová politika. A to především jde o hm, strategii měnové politiky, kterou má ECB. Revize strategie začne co nejdříve. Asi jak víte, tak Strategie měnové politiky eh, to není něco, co by lidé neznali. V podstatě to dělá celá řada centrálních bank, bank všude eh, na světě v různých tedy intervalech, různým tempem podle svých zvyklostí, jako Fed, tedy centrální banka USA, také teď právě provádí tuto revizi a asi mm, toto E, skončí v době, kdy my začneme s naší revizí, bude to ve druhé polovině 2020. Centrální banka Kanady, tak také ta hm, také provádí e, tuto revizi každých pět let, e, tak aby respektovala svůj mandát. V našem případě tak naposledy jsme provedli tuto revizi strategie v roce 2003, tedy před 16 lety. A za těchto 16 let se stala řada věcí a makroekonomická, makroekonomické prostředí zažilo velkou finanční krizi v roce 2008 a potom i krizi eh, státních dluhů. To, mm, to zastihlo Evropu v roce 2011. V poslední době eh, v velké části světa, zejména v těch rozvinutějších ekonomikách, se potýkáme eh, se nízkou inflací. A k tomu přistupuje zejména demografická krize v těch rozvinutějších ekonomikách, ale také masivní technické, technologické změny. No a eh, do mainstreamové debaty se konečně dostala klimatická změna, a de facto zajímá se o ně každý, kdo má nějakou zodpovědnost eh, do budoucna. A navíc eh, obvyklé recepty eh, už ne zcela platí a monetární politika se musí pohlížet po nových receptech. Takže to jsou důvody, proč je čas na to, abychom se zamysleli nad tím, jak naše Eh, monetární politika může plnit svůj mandát. Je také pravda, že eh, naše měnová politika je zkoumána ze všech stran a nám teď jde o to, jak lépe zajistit plnění eh, právě těch monetárních očekávání. To je tedy něco, co může být užitečné, poněvadž možnost politiky eh, vyrovnávat ekonomický vývoj je dnes omezenější než dříve. A jde vlastně o to, eh, jak ty trendy, o kterých jsem hovořila, eh, mohou ovlivňovat situaci a jak my ji můžeme tedy zkusit řídit. V této chvíli by bylo ještě příliš brzy a asi by to bylo kontraproduktivní, kdybych teď vyhlašovala, jakou strategii přijmeme do budoucna, poněvadž de facto ten přeskum, který chystáme poprvé od roku 2003, je tady proto, abychom proskoumali možnosti. Bude se tím zabývat celé kolegium centrální bankéřů a budeme také zkoumat nové možnosti a na to budeme potřebovat experty. A vy také eh, jste v kontaktu s experty a bude se to týkat také vás, poněvadž vy můžete poskytnout zpětnou vazbu právě ze svých volebních okrsků. Takže Pomocí vašich vstupů se bude rozhodovat, jak, jak rychle, v jakém pořadí budeme podnikat eh, příslušné kroky, ale já v této chvíli skutečně nemohu rozhodnout, poněvadž je to skutečně na radě guvernérů, eh, kteří budou součástí tady tohoto celého procesu. No a za třetí, také zástupci občanské společnosti budou muset být nějakým způsobem napojeni na tento proces na proces také monitorování naší politiky a, a e, plnění našeho mandátu. Mohu zajistit, že budou platit dva principy. Jednak důkladná analýza a jednak přístup s otevřenou myslí. A to skutečně si vyžádá e, mnoho velké množství reflexí a úvah e, na všech stranách. Můj předchůdce mě řekl, že v roce 2003 váš parlament a zejména tento výbor nabídl unikátní formu dialogu, který potom vyústil v expertní zprávy, eh, z níž některé třeba také byly už vypracovány před tímto slyšením. Také eh, vlastně součástí té debaty byla ECB, když tenkrát provedla, prováděla ten strategický přeskum. Dnes eh, ta komunikace může být eh, živější, poněvadž máme k dispozici nástroje, které eh, mohou otevřít nová pole pro komunikaci. Já doufám, že to tak bude. Ale já tedy jako prezidentka ECB, cítím povinnost se s vámi setkávat a informovat vás o vývoji u nás. Jakmile tedy Rada guvernérů eh, bude mít eh, svoji práci za sebou. Druhé téma, eh, na které jste chtěli, abych se vyjádřila, je budoucnost peněz. Samozřejmě jsme tedy v prostoru, kde se vše mění a nemůžeme jenom očekávat, co nastane, ale musíme se to snažit také utvářet a musíme se samozřejmě zabývat možnými riziky a kolik to bude stát. Finanční služby v našem prostředí eh, se vyvíjejí s tím, že eh, na, hráč, eh, na trh vstupují noví hráči, jiní hráči a přerovnávají celou tu, celou tu krajinu čekáme také další a další výzvy. E, může dojít narušení e, finančních e, platebních zvyklostí a může dojít k narušení současných zvyklostí v oblasti plateb a financí. ECB ovšem tady nestojí se založenýma rukama. Já jsem vlastně v loňském roce, teď jsem si vzpomněla, eh, zmínila TIPS. Eh, to je ten Target Instant Payment Settlement. A je celkem překvapením, že jsme o tom eh, moc nevěděli. Ono se to totiž odehrává zejména v pozadí mezi bankami, tak aby mezi bankami mohly platby probíhat okamžitě během vteřin, 24 hodin denně, 365 dní do roka. Takže to je určitě reakce na požadavky klientů. Jde o to, aby se zajistily okamžité platby a aby eh, se to mohlo dít vlastně kdykoliv. Eh, tím, že centrální banka nabízí Eh, vypořádání, eh, tak TIPS může nabírat rychlost a eh, umožňovat tedy pohodlnější a rychlejší transakce klientům. Takže my také tady budeme provádět informační činnost. Další oblast od roku 2016 ECB e zkoumá možnost využití nových technologií Eh, zejména těch tzv. ledger technologies. Spolu s Bank of Japan ECB provádí výzkumný projekt eh, nazvaný Stella, který zkoumá inovace a umožňuje bezpečnější, rychlejší a levnější finanční transakce ale jsou tady rizika, které třeba řídit. Inovace například, nebo včetně stablecoins, eh, budou sloužit pouze tehdy, když ta příslušná rizika nějak budeme zvládat a zmírňovat eh, prostřednictvím regulace a dohledu. To je vaše práce. A já věřím, že eh, bychom měli jít podle pravidla, zlatého pravidla jeden biznis, jedno riziko, stejná pravidla. My musíme zajistit, aby stablecoins eh, nenarušily bezpečnost a eh, výkonnost platebních systémů a to na celém světě. Eh, pracovní skupina G7, kterou vede člen našeho kolegia Benoit Queré, předložil jasná doporučení s tím, jak by se k tomu mělo přistupovat, včetně regulace a dohledu. Pokud eh, se týče GDPR, tak já věřím, že Evropská unie zde může opět ukazovat eh, a vytyčovat další cestu v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními eh, my, a tam platí také pro vás, jste spolulegislátory, my bychom tedy měli rozvíjet a vynucovat regulaci, která nastaví správnou rovnováhu, která bude proinovativní, ale také bude řešit rizika. ECB je připravena sehrát svoji roli a již spolupracuje s jinými centrálními bankami a mezinárodními úřady eh, na této věci. Eh, my také se snažíme eh, revidovat eh, ten dohledový rámec eh, tak, abychom také zachytili inovativní platební řešení, včetně stablecoinů. My jako ECB budeme pokračovat dále a snažit se být katalyzátorem změn. Budeme také spolupracovat v tomto s evropskými zainteresovanými stranami. Sehráváme také roli v a to plně nezávisle eh, při vyhodnocování eh, digitálních měn centrálních bank pro evropské občany. To umožní eh, občanům, aby využívali v denních transakcích peníze centrální bank. Jenomže to bude záviset také na tom, jak budou navrženy, na jejich architektuře. A mohou zde vzniknout rizika. Například eh, bude se eh, měnit eh, způsob, jak se monetární politika bude promítat do reálné ekonomiky. Může to také narušit globální finanční systém a jeho stabilitu. To znamená, že ty digitální měny centrálních bank a jejich eh, architektura bude muset být analyzována. My chceme být bezpečnější a inovativnější, pokud se týče plateb v Evropě. To prospěje všem v Evropské eh, unii a v eurozóně a také to posílí naše postavení ve světě. Paní předsedající, eh, dámy a pánové, po posledních volbách se jasně ukázalo, že lidé očekávají ambiciozní odpovědi na otázky ze strany Evropy. A my můžeme nejlépe postupovat tak, že budeme posilovat důvěry, důvěru lidí v evropský projekt Euro a ECB. Jean Monnet když si řekl, všichni jsme ambiciozní, otázka je, jestli naše ambice je být anebo konat. A v ECB my chceme konat a konat spolu s jinými, kdykoliv to bude možné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Lagarde. No a nyní je čas na otázky. Eh, chtěla bych vám ještě připomenout, že Eh, každý bude mít maximálně pět minut, jak na odpověď, tak na otázku. Čili dvě minuty na otázku, tři minuty na odpověď. A začneme eh, paní Pereirou za EPP. Děkuji, eh, paní předsedající, budu hovořit portugalsky. Paní Lagarde, vítám vás v Evropském parlamentu je to vlastně poprvé, když se tady takto setkáváme. Evropští občané si přejí silné euro, to je důležité pro ekonomiku, politiku, konkurenceschopnost. Eh, Měnová politika je důležitá a jestliže mají zůstat eh, zachována, zachovány tedy eh, mm, nízké ceny, tedy levné peníze, tak to samozřejmě je pro lidi dobré, zejména tedy pro ty, eh, kteří potřebují eh, si tedy vypůjčit zejména za levně. Ovšem eh, musí tedy existovat určitá eh, také eh, Eh, maximální hranice pro eh, nákupy. A vy jste vlastně řekla, že nám nestačí současný hospodářský růst. Potřebujeme investiční možnosti a tady je třeba říci, že některé eh, země, jako je Portugalsko, Španělsko a další, tak tady investice jsou pouze na úrovni 2% a v podstatě příliš se nehledí na potřeby občanů. Čili zajímalo by mě, co může udělat Evropská centrální banka, co chcete dělat pro to, aby eh, se dále státy nezadlužovaly a aby se posilovaly veřejné investice. Děkuji. Eh, děkuji vám za eh, tuto otázku. Ano, to já si uvědomuji, že toto je skutečně klíčová věc. Tedy jsou to investice, eh, konkurenceschopnost a zároveň účinnost. Pro mě a mnohé další, kteří to četli, bylo fascinující eh, přečíst si to, eh, co Evropská investiční banka vlastně zjistila, pokud se týče nedostatku investic. Co tedy může dělat centrální banka? Za prvé tedy se musíme zeptat, jaký máme mandát. My máme mandát udržovat eh, cenovou stabilitu, tak to bylo definováno v roce 2003 a strategický přeskum to vlastně tenkrát potvrdil. Eh, přičemž inflační cíl byl definovaný na blížící se ze spodu 2%. Centrální banka má příslušné nástroje, a nástroje, které je možné dát dispozici, které vlastně souvisí s tím eh, mandátem cenové stability. A samozřejmě usnadňování investic, eh, zdostupňování financí pro domácnosti a biznis, aby mohli, bylo možno tedy eh, investovat, tak to patří těm klíčovým odpovědím, které může nabídnout centrální banka. ECB eh, se už od krize snaží tyto nástroje dát k dispozici a poskytovat financování eh, za takových nákladů, eh, které by pozbuzovaly investice. Eh, musí to být vše založeno na datech, na tedy dostupných informacích a ECB eh, e musí pokračovat v tomto trendu, i když tedy eh, má nastat také ekonomické ochlazení. Děkuji, pan Fernandez za SAD. Vítejte, paní prezidentko. Velmi jednoduchá otázka v současných eh, výhledech Evropské centrální banky, kdy splníte svůj mandát? Já si nejsem úplně jistá, jestli jsem vám rozuměla. Mám vám dát výhled na 8 let? Ne. Výhled, pokud jde o tu inflaci. Kdy se přiblížíme těm dvěma procentům? Protože to je vaše zodpovědnost eh, jako ECB. Já si nemyslím, že někdo by se mohl tady pustit do nějakého odhadu, jak bude vypadat růst nebo inflace za 8 let. Existují nástroje, které souvisí s trhem, které jsou založeny na trhu a které umožňují definovat s určitým výhledem očekávanou inflaci. To je jeden z mnoha nástrojů na který se díváme a na který se budu dívat do budoucna. Určitě ne jeden v izolovaně, je to jeden z mnoha. Ale naším cílem musí být to, co vyplyne ze strategického přeskumu. Já v současné chvíli společně s radou guvernérů, s tím velmi kompetentním personálem, fungují na základě toho mandátu tak, jak je definován, což znamená téměř 2%. Ale musí to být tedy nižší než 2%. Všichni se snaží velmi intenzivně dosáhnout tohoto cíle. Ale může to být jiné po tom strategickém přeskumu. Takže nemáte ve svém výhledu žádné datum. Máte nějaké datum ve svém výhledu, kdy se to přiblíží těm dvěma procentům. Čím dříve, tím lépe. Aha, čím dříve, tím lépe. Já myslím, že mám ještě tři minuty. Ano, ještě máte čas. Já se tedy vrátím ke španělštině. Španělsky. Já trošku rozumím španělsky, ale dobře. Děkuji. Vy jste mluvila o strategickém přeskumu měnové politiky ECB. To je otázka, kterou jsem položil i při slyšení v rámci procesu jmenování. Vy jste říkala, že ještě brzy říci, jakým směrem se bude tento přeskum obírat. Ale já bych se rád zeptal na tu současnou strategii. Jak si myslíte, že ten současný cíl přiblížit eh, inflaci ze spoda dvěma procentům může být interpretován jako symetrický cíl. You know, the issue of symmetry. Samozřejmě otázka symetrie, to je jedna z věcí, o které se určitě bude debatovat v současnosti se strate- nebo v souvislosti se strategickým přeskumem. Můj předchůdce prezident Draghi, uvedl, že tento cíl má symetrickou povahu. A vzhledem k tomu, že všichni zkoumáme složky, z nich se skládá naš cíl cenové stability, tak i toto bude součástí našeho procesu přeskumu, protože ať už se podíváte na cokoliv, ať se podíváte na flexibilitu, podíváte se na ten termín, tak určitě si musíte položit otázku ohledně symetrie. To je tedy probíhající práce. Já neposuzuji to, jak to vypadá v současné chvíli, ale říkám, že to je věc, která musí být jistě součástí našich diskuzí. Děkuji. A nyní Stefany Jonkurta Renew. Děkuji, paní prezidentko, děkuji, že jste znovu přišla mezi nás. Mezi mnohými výzvami ECB jsou dvě. Jedna je klasická a to je rovnost mužů a žen. Napomáhat rovnosti mužů a žen především v případě jmenování výkonných činitelů finančních a měnových a ekonomických orgánů, abychom znovu neměli takový obrázek jako před několika dny, kdy jste byla jediná žena v radě guvernéru. A to je tedy první bod. Byla byste připravena, kdyby se zavedlo povinné pravidlo, podle něhož by to budoucí jmenování probíhalo tak, že by museli být vždy navrženi jeden muž, jedna žena, stejně jako Ursula von der Leyen byla navržena na předsedkyni Evropské komise. A druhá výzva je boj proti klimatickým změnám. Minulý týden skupina 164 expertů a nevládních organizací poslala ECB otevřený dopis, kde požaduje urychlení boje proti klimatickým změnám. A to je hezký příklad vůle občanské společnosti více se angažovat a dát tedy prostor tomu dialogu, o kterém hovoříte. Stejně jako jste říkala v září, znovu zdůrazňujete přínos eh, plodného a aktivního dialogu s občanskou společností. Vaše eh, zkušenost byla zmíněna i v září na tom eh, našem slyšení. Jste připravena něco takového zopakovat? Jste připravena zapojit občanskou společnost především do toho úsilí souvisejícím s bojem proti klimatickým změnám? Děkuji za tuto otázku, která má dvě části. Já je proberu postupně. K té první. Otázka lepší rovnováhy v zastoupení mužů a žen a především otázka zvýšené přítomnosti žen v orgánech, které mají finanční povahu. Za to já boju už dlouho a bojuju i nadále. A s velkou nadějí očekávám vaši roli v tomto procesu. Dnes Rada guvernérů Evropské centrální banky je složena z 25 osob a z toho 24 jsou muži. Já si jich velmi vážím. Obecně si velmi vážím mužů, ale není to normální odraz naší společnosti. A připadá mně zásadní, aby se tato situace vyvíjela pozitivně, aby se lépe odrážela ve složení Rady guvernérů společnost, ve které žijeme. Bohužel jsou zde prvky, které nezáleží na mě, nezáleží na ECB, protože, jak víte, v té 25 je 19 guvernérů z eurosystému a já to říkám opravdu s velkým respektem, ale všechno jsou to muži. Takže není to v mé moci. Možná vy můžete sehrát určitou roli, abyste pozbuzovali národní orgány svých zemí k tomu, aby třeba zvážili, že by se ženy mohly stát eh, guvernérkami národních bank. Já znám několik žen, které by mohly aspirovat na tuto pozici. Pokud budete chtít, tak vám jejich jména sdělím. Pokud jde o kandidáty, mít alespoň jednoho zástupce mužů a jednoho zástupce žen to mně připadá jako velmi dobrý přístup. Já budu egoistka a udělám zde výjimku, protože vím, že zítra budete mít slyšení se dvěma kandidáty. Jeden je muž, a druhá je žena, ale jsou to kandidáti na dva posty. A já bych chtěla, aby to vaše pravidlo, to, které zmiňujete, nezačalo platit od zítřka. Z jednoduchého důvodu, já bych opravdu nerada byla jedinou ženou v radě guvernérů ECB, protože pokud to tak bude pokračovat, tak eh, to tak bude trvat ještě spoustu let a je to trochu takové osemnělé. Já určitě podporuji smíšené kandidatury, ale pokud máte zítra pocit, že to zítra bude tedy dobrá rovnováha, tak eh, tím by se do rady guvernérů dostala další žena. Určitě to jsou věci, které nejsou třeba příliš vítané na politické úrovni, ale hovořím upřímně, je důležité mít různorodé náhledy a rozmanitost, která by se odrážela na všech instancích i v rámci Rady guvernérů Evropské centrální banky. Druhý bod, pokud o klimatické změny. Už jsem vám to říkala na svém slyšení v září. Jsem přesvědčená, že boj proti klimatickým změnám je prioritní a každý ve své práci ze své pozice musí zkoumat možnosti, jak se do tohoto boje může zapojit. Mandát Evropské centrální banky to nejsou klimatické změny. Prioritním mandátem Evropské centrální banky je stabilita cen. Přesto má Evropská centrální banka další úkoly, které nejsou definovány jako prioritní, ale jako druhořadé a zahrnuje rozhodnutí ekonomické politiky, které přijímají evropské instituce. Tím pádem můžeme mít za to, že i klimatické změny jsou jednou ze součástí sekundárních úkolů Evropské centrální banky. Já doufám, že v rámci toho strategického přeskumu nebo přeskumu strategie, který zahájíme v příštích týdnech, budeme moci zahrnout také klimatické změny jako základní prvek, abychom mohli říci, kdy, kde, jak a do jaké míry jej bude moci Evropská centrální banka zohlednit eh, tento boj proti klimatickým změnám. Je to prvek, který je velmi důležitý, který mě velmi leží eh, na srdce. A pokud dovolíte, pokud mi dáte ještě chvíli času, tak bych ještě pokračovala. Uvedu příklad. Abychom mohli dělat makroekonomické prognózy, tak ECB používá makroekonomické modely. A minimálně je nutno, aby tyto modely obsahovaly v hodnocení rizik, které je prováděno, riziko klimatických změn. Minimální požadavek. Za druhé je nutné, aby ve své funkci dohledu Evropská centrální banka také díky deklarativním povinnostem a povinnostem transparentnosti v rámci dohledu nad bankovními ústavy musí posuzovat, zda při stanovování rizik a přijímání finančních produktů je zohledňováno klimatické riziko. A za třetí, také ve zprávě portfolia, který podporuje důchodový systém CB, už je dnes politika, která se uplatňuje, aby se napomáhalo finančním nástrojům, které jsou označovány jako zelené. A konečně si myslím, že by bylo zcela legitimní v rámci mandátu Evropské centrální banky a s ohledem na finanční stabilitu, bylo by také žádoucí, aby Evropská centrální banka se zaměřila také na to, jakým způsobem vykonává všechny své operace aby věnovala zvláštní pozornost eh, imperativům souvisejícím s klimatickými změnami. Omlouvám se, že jsem hovořila trošičku déle, ale je to velmi důležité téma. Děkuji a nyní pan Jakel nás za zelené. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte, paní prezidentko. Já vítám váš otevřený způsob vystupování a doufáme, že to uvidíme i v budoucnosti ve vašich činech. Já se zeptám na digitální měnu ECB, ale pár prohlášení na úvod. Strukturální tematikou je otázka toho, že některé banky jsou příliš velké na to, aby padly, když byly vytvořeny určité mechanismy, aby se tomu zabránilo. Určitě jsou zde pobídky, aby se maximalizoval profit a to je také problematické. Víte, že ty různé problémy, které se týkají digitálních aktiv, eh, virtuálních aktiv, eh, stablecoins a tak dále, to je také téma. Zmínila jste klimatické změny a finanční nestabilitu. tomto kontextu s ohledem na to, že jedním z cílů v přeskoumané strategii by mohl být mandát, mandát pro finanční stabilitu, že by se tedy rozšířil a specifičtěji definoval. Jak se díváte na digitální měny vyvinuté Evropskou centrální bankou jako na potenciální řešení tohoto problému? Já vím, že na to máte specifický náhled, ale pokud jde o tento projekt, jak si stojí ECB, pokud jde o logistiku, pokud jde o načasování, spolupracujete třeba s řeckými bankami, která, které tedy pracují na digitální měně a jak můžeme tedy očekávat vývoj tohoto projektu digitální měny do budoucna. Děkuji. Jádrem mandátu je ne finanční stabilita, ale cenová stabilita. Samozřejmě centrální banka musí věnovat pozornost hospodářskému vývoji, také finančnímu vývoji a stabilitě obou. A také trendům, protože ty mají také dopad na finanční stabilitu jako takovou, na cenovou stabilitu tomu, co říkáte o digitální měně centrální banky, já jsem se ve svém úvodu snažila poukázat na dvě oblasti. Za prvé, musíme být schopni analyzovat a měřit dopad, jaký by to mělo z hlediska transmise měnové politiky a z hlediska finanční stability. A obojí je důležité. Pokud skutečně vyvineme tento koncept eh, digitální měny, centrální banky musíme mít na paměti bezpečnost, eh, bezpečnost spotřebitelů, také mezinárodní měnový systém obecně a jeho bezpečnost na roli komerčních bank a jak mají zákazníci přístup k digitální měně centrální banky. Takže všechny tyto otázky musí být zohledněny a já doufám, že zohledněny budou, když budeme pracovat na digitalizaci měn. To je práce, která probíhá v různých podobách, jak víte. BIS bude také velmi aktivní, pokud jde o ten inovační hub, kde Benoit Curé také bude pracovat společně s dalšími bývalými členy výkonné rady. Je to také věc, která se vede na úrovni FSB, kde se snažíme podívat na to, e, jak inovace napomáhá bezpečnosti a spolehlivosti systému. Vím, že švédská centrální banka se aktivně zapojila do rozvoje digitální měny centrální banky, stejně jako Národní banka Švýcarská a PBOC v Číně se také pouští tímto směrem. Řekla bych, že je to oblast, kde musíme spěchat pomalu, protože je zde jasně poptávka, i technologie, které se rozvíjejí a které by mohly takovouto inovaci podpořit. Ale když říkám pomalu, tak mám na mysli to, že musíme věnovat pozornost rizikům, jaká by tento systém spustil. Z hlediska transmise měnové politiky, mezinárodního měnového systému a finančního systému jako celku. Děkuji a nyní Ellen Laporte za ID. Paní Lagarde, já vám děkuji za tuto výměnu informací. V médiích jste definovala velké směry měnové politiky ECB, kterou teď vedete. V návaznosti na Maria Draghiho jste řekla, že budete pokračovat v této měnové politice, kde bude historicky nízká úroková sazba a že se také prodlouží kvantitativní uvolňování. A cíle jsou bojovat proti riziku deflace, proti e, nízkému růstu a proti masové nezaměstnanosti. První otázka se týká toho, že ECB má za úkol e, udržet cenovou stabilitu a inflaci pod dvěma procenty. Vzhledem k tomu, jak se mění produktivita práce, jak se mění platy a také různé faktory, proč chce ECB dále eh, využívat všechny tyto eh, trumfy a eh, proč se drží tohoto zlatého pravidla. Jak ECB, e když se objeví nějaká další krize, dále povede anticyklické politiky, když má tak omezený manevrovací prostor? Nebylo by lepší přizpůsobit tu inflaci na 1% a do toho statutu ECB dát cíl jako plnou zaměstnanost? Pokud jde o rozpočet eurozóny, vy jste společně s Manuelem Macronem tuto záležitost bránila, ale narazilo to na odpor většiny eh, v eurozóně. Vytvoření rozpočtu eurozóny by usnadnilo rozpočtové transfery mezi členskými státy. Jaká by byla výška a Francie, která je jasnou přispěvatelkou ve výši 1 miliarda eur v roce 2018. Co by to znamenalo? Jak si myslíte, že bude tento projekt vypadat? Děkuji. Bon, merci beaucoup de votre... Děkuji za vaši otázku. Já možná odpovím anglicky, pokud souhlasíte protože musím také dodržet dobrou rovnováhu. Teď jsem před chvíli hovořila dlouho francouzsky. Já si myslím, že to bude přesně ta práce, která bude zahájena jako součást strategického přeskumu. Položíme si otázku, ano, toto bylo definováno v roce 2003, necelá 2%, bude se to blížit dvěma procentům, ale bude to méně než 2%. A zohledem na všechny změny, k nimž došlo, vzhledem k současným ekonomickým okolnostem a strukturálním tendencím, které pozorujeme, je tento cíl, nebo tedy tato definice cenové stability, nebo ty cíle, které jsou rámcem pro tento mandát, zda jsou pořád ještě platné. A pokud ano, tak eh, v jakém formátu, s jakou pákou, je to cíl či měřitelný cíl. Takže si myslím, že zde bude celá řada odstínů. Pokud jde o ten současný cíl inflace, o tom se bude diskutovat a jaký bude výsledek, to zatím v této chvíli nevíme. Ale budeme muset skutečně obrátit každý kámen, budeme muset proskoumat všechny možnosti. Jak jsem říkala ve svém úvodním slově, bude to důkladná analýza a velmi otevřená. Ale zatím vším je mandát ECB, a to znamená zajistit cenovou stabilitu. A byl to účinný nástroj, který v uplynulých letech velmi přispěl k zachování stability a k podpoře růstu a tvorbě pracovních míst. A podle mého názoru využívání této politiky a používání těch nástrojů, na nich jsme, na nich se ECB, na něž ECB spoléhala, to bylo skutečně velmi potřebné a adekvátní k tomu, aby bylo dosaženo toho, čeho jsme dosáhli. Tu druhou část vaší otázky jsem úplně nepochopila, musíme, nebo můžete mi to připomenout, nebo paní předsedkyně, můžete ještě vrátit slovo? Ano, vytvoření vlastního rozpočtu eurozóny protože my ve Francii jsme čistým přispěvatelem do rozpočtu Evropské unie a mě by zajímala ta částka, kterou by to znamenalo pro Francii. Děkuji. Já vás určitě nepřekvapím, ale vzhledem k tomu, že máme měnovou unii a máme měnu euro v eurozóně, se dostaneme do stejné kategorie jako jiné měnové unie. Budeme mít daňovou kapacitu a ať už je to velké, ať je to zaměřené na konvergenci, na konkurenceschopnost, anebo zda to bude zahrnovat také stabilizační dopad, to by bylo lepší, to by bylo také vítané zlepšení celkové architektury eurozóny. Děkuji. Jose Guzmán ne? Ne, ne, Johan van Overtveld z EKR. Děkuji. Jsem zde. Děkuji, že jste přišla, paní Lagarde. Já mám na vás tři otázky, pokusím se být stručný. Takže boj proti změnám klimatu. Takže vy to, mm, vy to kvalifikujete za prioritu ECB. Stejně tak pan Weidman z Bundesbanky říká, že měnová politika, která explicitně sleduje cíle environmentální politiky, takže je zde riziko, že jaksi si Eh, tato politika bude mm, příliš zatížena. A potom veřejné eh, investice. Vy jste řekla, že jste pro více veřejných investic. Dvě podotázky. Za prvé, podpořila byste iniciativu takovou, že deficit ve smyslu toho, jak to posuzují evropské orgány, že to bude očištěno od investic, takže ty 3% deficitu, že to bude očištěno od investic a jakou roli vidíte, že bude mít ECB při financování. Takže potom produktivita. Vy jste také zdůraznila, že je třeba zvýšit produktivitu, ale je zřejmé, že teď s těmi velice nízkými eh, sazbami se přispívá ke zpomalení produktivity a ty firmy typu zombie přežívají. Děkuji. Děkuji a změna klimatu. Jak jsem řekla již dříve, my jako centrální banka, my musíme proskoumat veškeré dimenze a zjistit, do jaké míry má změna klimatu dopad či nemá dopad a jak my můžeme efektivně se zapojit do boje proti změnám klimatu. A já souhlasím s panem Beckmanem, takže to neznamená, že my bychom z toho udělali mandát číslo jedna, tedy boj proti změnám klimatu. Nebude naším úkolem čísla jedna, číslo jedna, to je otázka politiku. Ale to nám nesmí zabránit v tom, abychom se nepodívali na náš mandát, naší činnost a e, říci si, jak bychom mohli být efektivnější. Já jsem to řekla již francouzsky, takže číslo jedna, teď anglicky. Makroekonomická analýza znamená, že do modernizace ekonomiky musíme používat ma- Eh, změnu klimatu. Musíme tam zakomponovat změnu klimatu. Číslo dva, dohled nad bankami. I tam musíme zakomponovat změnu klimatu a, mm, mm, a o, mm, o tom hodně hovoří i guvernéři centrálních bank eurozóny. Transparentnost, zveřejňování informací, vyhodnocování rizik. To všechno musí být součástí toho dohledu, který provádí orgán dohledu bankavy, včetně systému SSM. Za třetí, také musíme zahrnout i eh, imperativy změn klimatu do našich investičních operací. Mm, ty, které děláme v kontextu vlastního portfolia a i to musíme zahrnout do managementu penzijních fondů. Již to děláme, ale musíme si teď říci, zdali nemůžeme dělat víc. A nakonec musíme také toto proskoumat jako součást našeho programu odkupu eh, a zvažovat, do jaké míry toto má dopad či nemá dopad na směnu klimatu. Takže o tom eh, ho nerozhoduji já, eh, o tomto kurzu rozhodne Rada guvernéru, ale určitě o tom bude mluvit. Já zde vidím čtyři kriticky důležité oblasti změn klimatu. Dále, zmínil jste investice to tady není na mě, abych eh, tady do detailu popsala, jak se má měřit deficit, co by do toho měření mělo spadat a co ne. Pakt růstu a stability a six-pack, two-pack, two eh, které se budou revidovat, tak ty by to měly jasně definovat a měly by to vyřešit. Osobně já a protože my máme cíl cenové stability, tak my potřebujeme jistotu, aby to bylo jasné, průhledné. A potom potom mm, společný názor odborníků, ekonomů je, že tyto principy, které máme, jsou dost komplikované. Často slouží různým účelům a vše, co to všechno zjednoduší, tak určitě nám pomůže v cestě vpřed. Když jsem reagovala na první otázku, tak jsem vyjádřila obavu týkající se nízké míry investic, obecně řečeno, nejenom veřejných investic. Nejsem si jistá, že bohužel ECB zde by mohla sehrát klíčovou roli v takových investicích. Jedině to, že poskytu, může poskytovat financování eh, za mm, atraktivní cenu, tak aby podniky i domácnosti eh, byly motivovány investovat. Eh, to je kriticky důležité. A to mě dovádí k poslední otázce produktivity. Investice ve vědu výzkum, ve vývoj ekonomiky, tak to povede nakonec ke zlepšení produktivity. A my potřebujeme investice pro to, aby naše ekonomika byla více produktivní. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE má slovo paní Obry. Děkuji. Dobrý den, paní Lagardová. Přímo bych navázala na zásadní téma, které podle nás by mělo být prioritou, ne prioritou číslo jedna, tedy eh, změna klimatu, tedy jedna z priorit. A já bych navázala tady na toto. To je eh, to, co eh, publikovalo mm, těch 60 vládních organizací, tedy eh, mm, Tribune, kde chtějí jasné, rychlé akce. A prozatím, tak jak my to vnímáme od vás, tak ano, jste odhodlána v tom, aby ECB sloužila klimatu a veškeré deklarace, které jste přednesla, jdou správným směrem. V tom s vámi mm, musíme souhlasit. Ano, ECB musí eh, považovat ochranu životního prostředí za klíčové. S tím souhlasíme. A teď přejít od slov k činu. Za prvé, ECB bohužel přispívá ke změnám klimatu. Od roku 2016 jsem vložila miliardy do fosilních paliv, eh, prováděla ty odkupy výstupy a to v podstatě pomohlo totálu, šelu, těm, kteří znečišťují a dělá to i nadále tyto odkupy a ECB v podstatě nerespektuje neutralitu trhu. Pardon, ECB e jedná, jak říká, podle neutrality trhu, takže zde vy říkáte, že budete revidovat vaši strategii, která se nezměnila již od roku 2003, jak jste řekla, a jaký bude časový horizont konkrétně tedy? Mm jak konkrétně tam zakomponujete změnu klimatu. A potom se další otázka, jak budete financovat investice na straně jedné a jak z toho eh, výjmete ty špinavé investice, jak bych to nazvala, a potom, jak chce občanská společnost, ta chce, aby ECB opouštěla ta eh, uhlíková aktiva. A jak budete tedy oceňovat eh, vaše aktiva ve vašem portfoliu, tedy konkrétně, jak to hodláte udělat? a bez toho, aniž bychom čekali na tu taxonomii, protože víme, že to bude chvíli trvat, než to rada přijme. Děkuji, ano, děkuji. Já bych v posledním bodě s vámi nesouhlasila. Tady jsme v tom všichni na stejné lodi. Nemůžeme říci, vy uděláte to, co náleží vám a my eh, a tak dále a počkáme na taxonomii. Ne, to je zcela zásadní, aby ta taxonom, taxonomie eh, nám v tomto pomohla. Já nebudu se vměšovat do této diskuze, nejsem v tom kompetentní, ale vím, že taxonomie je velice důležitá a my potom budeme moci využít eh, tyto nástroje v našich aktivitách. Jsem si jistá, že zde asi bude řada oblastí, kde ne, nesouhlasíme. Ta transformace, ten přechod, eh, jak do jakého detailu budeme identifikovat, co je eh, mm, čisté, co není čisté, co je zelené, co není zelené, ale jsem přesvědčena, že lze zajistit pokrok tímto směrem. Změna klimatu. Já jsem se snažila identifikovat ty oblasti, kde se domnívám, eh, eh, eh, já jsem ale prezidentkou pouze čtyři týdny, takže kde já si myslím, že by to mohlo mít dopad, to znamená od identifikace makroekonomické analýzy, eh, tak i tam musíme eh, pracovat se změnou klimatu jako eh, tedy faktem, když odhadujeme růst, když se snažíme identifikovat od mm, inflaci a podobně, musíme pochopit chování domácnosti, proč kupují to a nekupují to Eh, kde si kupují domy a podobně. Musíme tedy eh, ty imperativy změn klimatu zakomponovat do každé naší činnosti a takže tím se teď zabývají naši ekonomové všichni. Já doufám, že to nebude příliš kontroverzní téma, doufám, ale jak jsem řekla, bude to vždycky společné rozhodnutí Rady guvernéru a potom zde nastane dialog jak s vámi, tak i s občanskou společností. Já jsem eh, také půl hodiny strávila se signatáři toho dopisu, který jste zmínila a v tomto dialogu budeme pokračovat, protože já jejich názory potřebuji. Potřebuji znát eh, jejich chápání těchto imperativů. A druhá oblast je dohled to je naše zbraň, kterou má ECB prostřednictvím mechanismu SSM a e, guvernéři národních centrálních bank a orgány dohledu, dozoru tedy v různých členských státech také e, v tomto mají svoji roli. Přímé investice, jak jsem zmínila, když my odkupujeme celou řadu produktů, které jsou takzvané zelené, i když ještě nemáme tu taxonomii a ty programy veřejného odkupu, takže 80% těch produktů, které máme v držení, tak to jsou státní obligace a my jsme jedním z hlavních, kdo odkupuje obligace eh, vydané eh, v Evropě a které eh, tedy eh, se zavázaly, že budou plnit ty zelené cíle a ta malá část privátní, kterou máme, eh, tak, takže ty jsou z různých oblastí až tedy do těch ne, v uvozovkách nečistých oblastí, znečišťujících a takže my ale nechceme prostě narušit fungování finančních trhů a chceme působit podle principu tržní neutrality. To je princip, který jsme aplikovali do posud. Máme ho zrevidovat a jak, ho, jak to budeme revidovat? A to bude právě součástí té revize naší strategie. Dobře, děkuji. A nyní pan Niedermayer z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Paní eh, prezidentko, to jsme rádi, že jste přišla. První otázka Eh, hospodářské měnové politiky. Jste v úvodu řekla, že ta ekonomika je dost křehká teď a zároveň ECB přijala dost robustní opatření na podporu hospodářství a já si kladu otázku, zdali máte za to, že je nutné do budoucna něco udělat, budete mít dostatečné nástroje, abyste stimulovali ekonomiku i přes třeba stagnaci či recesi a potom revize měnové politiky takže jsem rád, že se tomu chcete věnovat, toho si cením, ale já se ptám, ty monetární agregáty, ty hrály velice významnou roli eh, v minulosti v ECB a já se ptám, budete také revidovat jejich roli? Jak všichni víme, řada centrálních bank je skeptická o významu těchto agregátů vzhledem i k různorodosti těch různých agregátů, finančních inovací a podobně. Děkuji. Ano, ekonomika by si mohla vést lépe. Já jsem řekla, že hlavně to je kvůli externím faktorům, eh, eh, tedy pomalý růst, pomalejší, než bychom si přáli a je to nižší, než je náš potenciál. Máme nástroje, abychom zareagovali v případě, že situace se nezlepší. Ano, máme a jsme odhodláni využít. Náš mandát, jak jsme řekli, je stabilita cen a musíme udělat to, co máme udělat. A všichni aktéři musí plnit svoji roli. Ty měnové agregáty. Těžké je odhadovat, co uděláme v kontextu té revize naší strategie. Ano, takže mm, jak budeme řešit eh, ty měnové agregáty, zdali změníme jejich eh, roli, ano, já zatím si nemyslím, ale vím, že to má teď dopady, závisí to na tom, kde dochází k tvorbě měny, kde dochází k té měnotvorbě. To je otázka, kterou třeba se zabývat také. Děkuji a nyní Paul Tank z SAD. Děkuji, paní předsedkyně, paní Lagarde, vítejte. Já vítám to, co dělá ECB a jak tedy se snaží zakom, zakomponovat e, změnu klimatu do své politiky stability cen. Ale teď konkrétně, chtěl bych konkrétnější odpovědi. Za prvé, e, Mario Draghi parlamentu již řekl, že uvidí, mm, že se budeme zabývat, jak to bude tedy s ESSP, s, se tou stopou. Takže jak vy vidíte jeho hodnocení tohoto. A za druhé, implementace Eh, povinného eh, zveřejňování informací o uhlíkové stopě? Zvažujete to, že se to bude mm, povinně zveřejňovat, tato uhlíková stopa? A taxonomie, mm, tedy ozelenění finančních systémů. Vzhledem k doporučení, že potřebujeme mít jasnou taxonomii a ty eh, zelené, jasně odlišovat zelené, nezelené produkty, souhlasíte s tím doporučením NGFS, eh, to znamená mít eh, tedy eh, plnohodnotnou taxonomii nejenom toho, co, se tý, co je zelené, ale mm, všech, všechny odstíny, nejenom ty zelené a potom mm, potom mm, boj, myslíte si, že to nařízení, ta, ta taxonomie vyřeší greenwashing a pokud ano, takže myslíte si, že bychom měli mít eh, evropský rámec, který by se týkal eh, usměrňování veřejných eh, financí tak, aby ten růst byl udržitelný? Já zde přímo přečtu z toho, co bylo vydáno ještě přede mnou, než jsem nastoupila, tento dokument byl vydán. Závazek pana Draghiho byl Mm, splněn. On se zavázal, že se bude více zabývat dopadem eh, na životní prostředí našich programů a že ECB e provedla již analýzu, předběžnou analýzu a provádí další analýzy. Například eh, jsme se zabývali těch nákupů SPC a my jsme odkoupili dost velké množství zelených dluhopisů. My zde máme článek z roku 2018, který ukazuje, že my těmito odkupy jsme vytvořili příznivé podmínky pro zelené emise zelených dluhopisů. Ale když se podíváme na Uh, na uhlí, uhlíkovou intenzitu průmyslu a mm, to zveřejnil, tuto studii zveřejnil Dublin Institute, ale to může být zavádějící, protože zde eh, se abstrahují data z různých sektorů a tyto studie ignoruje dynamický vývoj. Tato analýza poskytuje velice nekompletní obrázek uhlíkového dopadu odkupu našich mm, těch akcí nebo těch dluhopisů. Takže je třeba se na to podívat eh, z pohledu, jaké ty investice financují jednotlivé podniky a eh, které ty podniky měly prospěch z našich eh, nástrojů. Zde. Takže co je zatím vším. Za prvé ta studie, ta byla provedena, tu najdete v ekonomickém biltenu, tam se dočtete závěry této studie této revize, která říká, že ECB tím, že financuje to, co financuje, tak vlastně motivovala k emisím zelených obligací. Pan prezident Draghi se zavázal, že se tím budeme zabývat, tak se tím ECB zabývala, dospěla k určitému závěru. Za druhé, chci říct si toto. Abychom mohli toto zanalizovat, tak je třeba, abychom šli do detailu a jasně identifikovali od všech aktérů, jaké investice se financovaly a eh, které, které ty investice mm, jaksi profitovaly z těch specifických finančních podmínek. A, mm, takže máte třeba eh, takový subjekt, který bychom nazvali tedy znečišťující a ten mohl investovat do velice zeleného projektu. A jak to potom budeme kvalifikovat? Eh, jak mm, v takovéto analýze? To je třeba rozpitvat do detailu. A stejně jak to financování eh, spojené s transformací, jak to budete charakterizovat? Víme, že máme zde velké finanční potřeby, které zde existují, abychom pomohli některým těm znečišťujícím subjektům, aby byli eh, jaksi čistší. Jak ty náklady budete kvalifikovat pak? A jak my pomůžeme jako mm, Mm, tedy banka, která eh, poskytuje financování za nízkou cenu. A, takže ono je těžké to eh, identifikovat eh, a v té analýze je třeba jít do detailu. My to budeme dělat, protože vy to po mně také budete chtít. A děláte to tak správně. A než půjdeme dál, prosila bych vás o Eh, jednu laskavost. Ještě máme eh, deset eh, kolegů přihlášených do diskuse a nemáme mnoho času. Mohli byste se prosím omezit každý na jednu otázku? Tak nyní pan Geller za Renew. Děkuji. Paní Lakartová, vy jste hovořila o strategickém přeskumu ECB. Pokud se tedy tohoto přeskumu týče a schopnosti Eh, analyzovat politiku ECB a de facto přijmout rozhodnutí o budoucnosti organizace a také o chystaných politikách. Mm, my, nás teda zajímá, jestli se budete Eh, zabývat eh, úzce rámcem svého mandátu, to znamená ta inflace eh, pod 2%, nebo to rozšíříte na ekonomický růst, investice, možnost financování dekarbonizace Unie prostřednictvím veřejných peněz i soukromých investic, nebo bude to, bude to úzce definováno. A bude to nezávislá analýza, vzhledem k tomu, že ta poslední analýza je z roku 2003 a e, vy jste vlastně byla e, šéfkou e, MMF, takže o tom co víte, znáte, jaké jsou finanční výzvy. Takže myslíte si, že je teď vlastně nutné, aby se šlo nad rámec nebo za hranice toho mandátu, a šíře se tedy posuzovala, posuzovala kontext. Víte, že máme eh, slabý eh, hospodářský růst, chcete větší produkci, ale zelenější a to se neobejde bez eh, obrovských investic. No a tady v Evropě vlastně odkud se ty investice mají vejít. A možná ještě jednu otázku. Když Komise eh, hovoří o posílení mezinárodní úlohy eura. Bude i toto součástí vašeho strategického přeskumu? Děkuji. Děkuji. To je opravdu velmi široká otázka a určitě je to eh, nad rámec eh, tedy mandátu centrální banky. Ano, a mám méně než tři minuty, dobře. Takže chtěla bych vyjasnit jednu věc. Mandát, tak jak je definován v naší eh, zakládací legislativě, to je cenová stabilita. A my máme skutečně jenom tento jediný primární mandát. Třeba FED má nejenom cenovou stabilitu, ale také zaměstnanost jako jeden eh, z klíčových faktorů. Ten mandát cenové stability byl definován eh, v rámci toho přeskumu z roku 2003 méně než 2%, ale blízko ke 2%. Takže my zcela zřetelně musíme začít tedy tím Eh, co je naším hlavním mandátem, to znamená, eh, že se v primárně bude zabývat tím mandátem zajistit cenovou stabilitu. A pak jsou tady ještě další aspekty, jako je třeba eh, inflační cílení a to musí být v souladu tedy s nejlepším možným plněním toho primárního cíle. No a potom samozřejmě Eh, určitá inflace, tak eh, se musíme ptát, jaký vliv to tedy bude mít na tu cenovou stabilitu a tak dále. Máme jít eh, za tyto hranice a vyjadřovat se v tom strategickém přeskumu k všem ostatním aspektům evropských hospodářských politik, financování v Evropě, tak to určitě nebude ústřední část tohoto strategického přeskumu. Pokud tady vidíme vliv, pak ten vliv musíme vzít v úvahu. Měnová politika, jak víte, je nejúčinnější a funguje nejlépe, když je doplněna ještě dalšími politickými aspekty, například eh, fiskální politika, strukturální reformy, tak mm, aby se usnadnila Eh, transmise měnové politiky a aby toto bylo podpořeno. Takže nebude to něco, na co se budeme soustředovat jako na hlavní věc, ale určitě se budeme zabývat i dalšími věcemi. Děkuji nyní paní Hübner za EPP. Tak eh, eh, já se pokusím skutečně omezit se na tu jednu otázku, když to nebude lehké. Eh, když jsme včera viděli eh, vás a paní von der Leyen eh, bok po boku, to je 50 v těch hlavních vedoucích představitelů v Unii, to bylo potěšující. Když tedy nám tady říkal kdysi pan Draghi, že skutečně ECB vlastně eh, eh, nesla ten hlavní, nesla tu hlavní, hlavní díži eh, celých těch deseti let celé té krize a nepodaří se to přenést ještě na jiné fiskální faktory. Jak to vidíte vy? Bude ECB e nadále substituovat fiskální politiku nebo a budete to nějak analyzovat tedy? Hm, děkuji. Ano, včera to bylo moc hezké, že eh, tam eh, jsme měli paritní zastoupení eh, s předsedy von der Leyenovou, Sasolim a Michelem. Co se týče toho kombinovaného dopadu, určitě by bylo velmi účinné, kdybychom zahrnuli také další dimenze politického mixu. <laughs> Abychom tedy řešili eh, prostě mm, tuto zapeklitou situaci. Eh, budeme úspěšnější, to uvidíme do budoucna, ale určitě uděláme všechno, co můžeme. My skutečně máme eh, nástroje Eh, měnové politiky, které určitě použijeme podle potřeby, ale já jsem velice ráda, že si nyní politici uvědomují, jak je to důležité a jak tedy eh, se budeme pokoušet využívat naše páky. Ano, děkuji. A doufám, že také eh, následující řečníci se budou řídit příkladem paní Himnerové a dávám slovo panu Šustrovi za SAD. Ano, já myslím, že to bude trošku eh, kratší z mé strany, ale bude to v Němčině. Takže vyjádřím se krátce, poněvadž eh, mnoho odpovědí jsem už dostal, ale jde mě o účinnost politiky ECB. ECB. V eh, loňském roce se vykonalo mnohé, podařilo se zabránit deflaci, došlo k určitému posílení konjunktury, ale de facto mm, ty nástroje už jsou asi vyčerpány, třeba už se nedaří pobízet k investicím, eh, také ta inflace kolem 1%, to je příliš málo. A já si myslím, že ECB už de facto nemá prostředky, jak s tím něco udělat. Myslím, že Není problém v tom, že eh, ty náklady financování už jsou velice nízké. Podle mě ten hlavní problém je dán eh, architekturou Evropské mm, měnové a hospodářské unie. Eh, ty ekonomiky nejsou, eh, není možné je donutit, aby fungovali nějak, eh, táhli za jeden vás Jsou tady některé vlády, které se přistupují k tomu velice restriktivně, například to je ten vyrovnaný rozpočet v Německu. Eh, nebylo by dobré, aby se přeskoumala také ta institucionální architektura v rámci přeskoumu měnové politiky. A skutečně, e, jak, čím by vlastně chtěla ECB přispět a otázka, zda všechno, co se dosud dělalo nebo kdy se dělalo, bylo správně. Děkuji vám. E, možná, že jednoho dne vám budu moci odpovědět německy. E, je třeba se ptát. Jsme užiteční, přispíváme nebo ne. A samozřejmě tady odpověď spočívá právě e, v tom, jak plníme ten cíl, že těsně po 2%. V současné době samozřejmě ho neplníme. Ale bylo by nesprávné dospět k závěru, že ECB Eh, prostě eh, neplní svoji úlohu, poněvadž na to, to bychom museli mít eh, vlastně tu alternativní realitu k porovnání, kterou nemáme. Čili to je otázka, jak by to vypadalo, kdybychom nepoužívali tu měnovou politiku, která tady byla. Je vlastně vidět, že Eh, dopad na HDP byl výrazný podle modelu 2,3 až 2,7 To byl bez měnové politiky by skutečné HDP bylo o tolik nižší a totež inflace bez měnové politiky by byla inflace ještě níže než dnes. Možná o třetinu až polovinu procenta. To neznamená, že jsem spokojená a že můžu říkat, udělali jsme to dobře a hotovo. My samozřejmě můžeme fungovat i lépe, ale já si jasně domnívám, že měnová politika v těch posledních letech byla maximálně účinná. Eh, mít tedy tu eh, možnost, eh, pravomoc v tom, v tom fiskálním, té fiskální oblasti, tady vlastně máme tady nástroj, který se říká competitive convergence. Ale ta fiskální možnost, to by bylo možné pro stabilizaci, pokud některá země čelí nějakému velkému šoku, to by znamenalo, eh, že bychom se měli více předem zabývat riziky, ale také chránit proti těm rizikům. Děkuji. Nyní Sven Gigold za zelené. No, děkuji. Eh, jsem rád, že jste mezi nás zavítala a velmi mě těší, že v tom vedení centrální banky je aspoň jedna žena, doufám, že jich bude brzy více. No, a já bych eh, se chtěl zabývat eh, otázkou klimatických změn a jak tady může přispět centrální banka. Když jste hovořila o těch konkrétnějších opatřeních, kterých važujete, tak eh, z mého hlediska Eh, tady vlastně nebyla řeč o, tom jádru eh, eh, měnové politiky. To jsou ty refinanční, refinancovací operace. Ty jsou velmi důležité. Takže otázka, budete vykonávat tlak na ratingové agentury nebo využívat vlastní posouzení rizik, pokud se týká refinancovacích operací v tom smyslu, aby se eh, bral ohled také na klimatické změny. A dále, pokud se týče eh, těch eh, tržních operací v tom rámci QE, takže třeba v současné době automobilový průmysl má více než 1,6 1,6 bondů, eh, například v energetice 2,55, eh, nové technologie 6 eh, a tak dále. A pokud se týče u obnovitelných zdrojů 0,18 a nákup ze strany ECB 0. To jsou data z roku 2017 zahrnete také klimatickou agendu do jádra měnové politiky? First of all, on the, uh, on the actual rating. Takže děkuji za tuto otázku. Především ten uh, uh rating. Je zásadně důležité, že všechny ratingové agentury uh, zahrnují do svého posouzení také klimatickou změnu. To jsou ty takzvané uh, EHG e certifikace. Myslím, že všechny ty tři ratingové agentury jdou tímto směrem a je to tak prostě. Za druhé, program refinancování, který tedy probíhá, probíhat bude i v budoucnu. V současné době dodržujeme princip tržní neutrality, který je nyní opravdu nově debatován a různě interpretován. A my se o tom budeme muset pobavit v rámci strategie, v rámci eh, revize našich eh, nástrojů na plnění mandátu, tak eh, se budeme se zabývat i touto otázkou. Otázkou, zda ty nástroje jsou vhodné, přiměřené a zda tedy rizika z klimatu mají být součástí těch rozhodujících faktorů. Ale eh, vy, vy jste si asi všiml, že kdykoliv hovořím o tom strategickém přeskumu, tak já skutečně se vyhýbám eh, vyhýbám eh, jasným formulacím, jak to dopadne, protože to skutečně je na radě guvernérů. Já Prostě já, já to nemám na povel, to je kolektivní rozhodování. A zahrnujeme také vás, občanskou společnost a experti, kteří, jak doufám, všichni přispějete k tomu výsledku. Děkuji. A nyní Francesca Donato z ID. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit italsky. Děkuji, paní prezidentko, za to, že jste mezi nás přišla. Já si velmi cením vašeho otevřeného přístupu, pokud jde o možnost eh, zrevidovat, přeskoumat cíle ECB. Několik kolegů tady hovořilo o tom, jak do této chvíle tyto cíle nebyly splněny. Inflace v eurozóně je kolem 1%. Předem stanovený cíl je tedy ještě dost daleko. Jak vy, tak i bývalý prezident Draghi jste několikrát zdůraznili, že obnovení hospodářského růstu v eurozóně je také velmi závislé na tom, aby členské státy vedly správné daňové politiky a měly pobídky k investicím. Vidíme, že členské státy, které mají daňový prostor k realizaci investic, je nechtějí takto využít, aby tím neomezili své obchodní přebytky. Podle mého názoru tady chybí to, abychom měli vysokou kvótu veřejných investic. Ty se postupně snižovaly v eurozóně. Chybějí především v těch zemích, kde je nižší růst eh, kvůli tomu, že došlo k určitému opoždění v infrastrukturách a nedostatečná infrastruktura je právě jedním z důvodů, proč tyto země těžko odolávají klimatickým změnám a různým eh, přírodním katastrofám. Dochází zde také k poklesu vnitřní poptávky, domácí poptávky a tím pádem se zde ohrožuje možnost oživení růstu. Myslíte si, že ECB by měla vytvářet nové nástroje, aby podpořila růst a inflaci v Evropě, nebo jestli má využít ty stávající? A pokud nové, tak jaké by to měly být? Děkuji. Grazie mille. K tomu bodu číslo jedna. Od inflace jsme velmi vzdáleni. Je to poměrně fascinující téma. Ekonomové se jej snaží pochopit a bojují s tím, protože v mnoha částech světa je inflace mnohem nižší, než se očekávalo. Mnohem nižší, než by mělo být podle obvyklé křivky. A naši ekonomové a analytici v eurozóně se snaží pochopit, co se děje. Jak to vypadá? pod pokličkou. A je zajímavé, ve chvíli, kdy klesla nezaměstnanost, roste zaměstnanost a, a také vzrostly i platy, tak přesto. To by totiž mělo vést ke zvýšení cen. Větší poptávka, větší uspokojená poptávka a ceny by měly tedy typicky jít nahoru. A nejdou. Takže co se děje? Je to také možná potvrzeno zpětnou vazbou, kterou dostáváte z domova nebo kterou máte sami. Zdá se, že zaměstnavatelé, kterým roste objem nákladů, protože rostou platy, tak místo toho, aby zvyšovali ceny, což by se očekávalo, tak snižují marži. A proč to dělají? To je těžké určitě posoudit. Je to kvůli nejistotě? Kvůli tomu, že chtějí chránit svůj podíl na trhu před konkurencí? Nebo nemají dost důvěry v to, že mohou odolat jiným kanálům, konkurenčním kanálům? Je to těžké posoudit, ale pozorujeme to na trhu. Bude to tak dále trvat? To je opravdu velmi těžko posouditelné. Co se stane, když proběhne Brexit hladce a když to přechodné období bude dobře pochopeno, když obchod povede k tomu, že mezi Čínou a Spojenými státy bude probíhat diskuze a jednání. Takže to jsou všechno otázky, které si klademe z makroekonomického hlediska. Tak pokud toto všechno se rozptýlí, tak eh, promítnou zaměstnavatelé ty zvýšené náklady, které nesou do vyšších cen, to bude skutečně zásadní pro inflaci. To uvidíme. Ale v současné době to takto vypadá. Pokud jde o ty ostatní politiky, já jsem řekla to, co jsem řekla. Pokud jde o daně, tak měnová politika je nejlépe předávána a nejefektivnější, když i ostatní politici dělají svou práci. Některé země s fiskálním prostorem uvažují o tom, že tento prostor využijí, využijí k dobrým účelům. To je určitě případ jednoho člena eurozóny, na, který, na kterého teď myslím, a to je skutečně velmi vítáno. Děkuji, pan Jenzika z EKR. Thank you. Děkuji. Já se musím řídit pravidly naší předsedkyně, takže položím paní Lagarde otázku o zveřejnění analýzy vedlejších účinků současné měnové politiky příště. A teď se zeptám pouze na memorandum o porozumění mezi ECB a účetním dvorem. V září pan Draghi odpověděl na mou otázku v tomto výboru s tím, že klíčovou otázkou bylo, zda účetní dvůr může posuzovat nejen provozní řízení ECB, ale také skutečnou účinnost politiky a kroků ECB. Můžete říci, zda účetní dvůr může teď posuzovat efektivitu politik ECB nebo ne? Děkuji za vaši otázku. Operační efektivita vedení ECB je pro ECB zásadní, aby mohla naplňovat svůj mandát a proto je vítáno, že operativní nebo provozní vedení ECB je nezávisle hodnoceno účetním dvorem, jak je zakotveno ve, slouvách, ve smlouvách a účetní dvůr poskytuje nezávislé poradenství v této oblasti a práce účetního dvora v tomto kontextu bude plně podporována. Můžete se spolehnout, že budou podporovat jejich práci, budou mít přístup ke všem dokumentům, které ke své práci potřebují, ale zároveň, když se budou přijímat rozhodnutí o obsahu vlastních úkolů ECB, tak to je úkolem ECB. To je pravděpodobně to, čemu říkáte politika ECB. A to musí být zcela nezávislé. Tak je to také zakotveno ve smlouvách a v našem statutu. Děkuji. Caroline Nategail z Renew. Děkuji, paní Lagarde. Blahopřeji k vašemu jmenování prezidentkou a budu teď pokračovat v nizozemštině. Nebude to znít tak hezky, ale co se dá dělat. Určitě jste převzala své funkce ve velmi zajímavém okamžiku a jednou z hlavních věcí je cenová stabilita a také kupní síla eura, která musí zajistit růst a stabilitu. ECB je nezávislá, musí být nezávislá i nadále, ale máme určité pochybnosti ohledně politiky ECB, pokud jde o kupní sílu. Minulý týden zaznělo, že úrokové sazby podstatně klesly. Například už zde nemáme žádné úroky z vkladu, z úspor pro spotřebitele a spotřebitele Mají strach, že brzy budou muset začít platit za to, že mají peníze v bance. V Nězozemsku máme poměrně vysoké důchody, jsou poměrně důležitou součástí našeho systému a teď jsou v podstatě zmraženy. Je možné, že ECB se takto podílí na této nízké inflaci a je otevřena tomu zvážit koncept cenové stability a kvůli tomu změnit svou politiku? Zmínila jste, že od posledního přeskumu politiky, nebo tedy strategie ECB, uplynulo 16 let. Věděli jsme, jaké dopady to mělo. Dojde k nějakým změnám, které budou mít dopad na úrokové sazby a také na důchody? Děkuji. Mohu vás ujistit, že ECB rozhodně není slepá k těm dopadům svých rozhodnutí a svých politik. To budeme i nadále sledovat. Nemůže to být eh, otázka jedné či jiné kategorie. My musíme zvažovat všechny dopady našich politik. Tím, že podporujeme růst, také podporujeme investice, přispíváme k tvorbě pracovních míst a k zaměstnanosti v eurozóně. A tím se ECB snaží splnit svůj mandát a snaží se povzbudit růst hospodářství. Toto je jeden z nejsilnějších výsledků, které může přinést. Jsou zde vedlejší účinky, ty musíme mít na paměti, musíme předjímat. Eh, ten dvoustupňový systém, který byl zaveden jako součást balíčku v září, byl zaveden právě proto, aby banky mohly mít nulové úrokové sazby a ne záporné nulové sazby, protože to by mělo dopad na fungování ekonomiky. Já vím, že některé penzijní fondy mají problémy, v některých zemích je to skutečný problém. My to budeme pozorně sledovat a zaměříme se na to, jak co nejlépe zohlednit tyto faktory, abychom mohli definovat naši příští strategii. Děkuji a nyní Pěr Nikola Pedicini za nezařazené. Děkuji, paní prezidentko. I já budu hovořit italsky. Paní prezidentko, pokud nedošlo k nějakým posledním změnám nebo nedojde, tak příští rada 13.12. bude vypadat tak, že hlavy států a vlád, kteří se drží paktu růstu a stability, se budou muset tedy vzdát toho zavádějícího mechanismu. Když probíhala ta záchrana, tak kde byly zachráněny státy, jako je Řecko nebo Španělsko, Itálie vyplatila 60 miliard eur při této příležitosti a ty se nám už nikdy nevrátily. Když dojde k tedy ke změně smlouvy, tak na jedné straně budeme mít jednotný fond pro řešení problémů bank, takže se bude zasahovat, když bude bankovní krize a také se hovoří o tom, že zde bude posílená úvěrová linka a žádná úvěrová linka pro ty státy, které by měly veřejný dluh pokládaný za neudržitelný. Je opravdu paradoxem, že můžou mít přístup eh, k jiným zdrojům. Takové státy, jako je Deutsche Bank, jsou, nebo tedy takové instituce, jako je Deutsche Bank, jsou v krizi, ale Německo to nepotřebuje. Jiné státy naopak eh, by k tomu přístup mít eh, měli, aby jim to pomohlo. Jaký je podle vás ten správný nástroj, který by mohl vyřešit systémovou krizi v Evropské unii? Thank you very much. Děkuji za vaši otázku. Budu odpovídat eh, velmi jednoznačně, pokud jde o ESM. Já si myslím, eh, že mohu hovořit opravdu otevřeně. Já jsem byla v místnosti, když byl poprvé zahájen systém ESM. Ty změny, které jsou nezvažovány, mají za cíl posílit systém řízení krizí v eurozóně. právě za tímto účelem budou předloženy Evropské radě návrhy. Já vím, že to vede k debatě v různých zemích, ale je to právě proto, aby se vyřešil problém zranitelnosti, finančního rizika. Proto by měl být ESM restrukturován a posílen. Tibete, o té klauzuli o hromadných žalobách, ta je pro mě velmi důležitá, protože Mezinárodní měnový fond tam tehdy sehrál důležitou roli. Co to znamená tato doložka? Je to taková pojistka, která je zde proto, aby v případě, kdy dojde k nějaké restrukturalizaci, tak menšinový akcionáři nebudou moci držet ostatní věřitele rukojmími kvůli svým konkrétním zájmům. Chceme, aby většina byla chráněna před excesy menšiny. To vůbec nesouvisí s eurozónou jako takovou. Je to mezinárodní ustanovení, které se doporučuje celosvětově aby se usnadnil systém řízení krize. Cílem není být eh, nějak nepřátelský k určité zemi, ale pomoci. Děkuji. není Margarita Marquez z SD. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, uvidíte, že boj proti klimatickým změnám dosáhl klíčového bodu. Právě byl zahájen Madrid. V září jste v budově parlamentu oznámila, že z boje proti klimatickým změnám uděláte jednou z priorit ECB. Klimatické změny mají sociální a makroekonomické dopady. Jak jste říkala i vy, ECB identifikovala klimatická rizika jako jedno z hlavních rizik, které může ovlivnit eh, finanční systém eurozóny i hospodářskou situaci jako takovou. ECB má veškerou legitimitu k tomu, aby aktivně podporovala přechod eh, k uhlíkově neutrální ekonomice, aby pomohla definovat pravidla a dohlížet nad jejich dodržováním. Vy budete mít veškerou naši podporu. Evropská komise si myslí, že ekologie a životní prostředí je jednou z priorit a Evropský parlament právě schválil usnesení, které vyhlásilo naléhavou situaci, klimatickou nouzi a 11.12. budeme mít eh, schůzi na toto téma. Takže vaše strategie na tuto dimenzi také nesmí zapomenout. A teď už se dostávám k otázce. Určitě narazíte na překážky na své cestě. A má otázka je, jak přesvědčíte své kolegy z jiných centrálních bank, kteří si myslí, že boj proti klimatickým změnám by měl být eh, spíše doménou rozpočtové politiky a ne politiky měnové? Jak je přesvědčíte, že to tak není? Jaká opatření chcete navrhnout a přijmout, jak už z hlediska vnitřního fungování ECB, tak i z hlediska činnosti ECB na mezinárodním poli? Mám na mysli specifická opatření, která chcete navrhnout a realizovat v rámci G7, G20 nebo vztahu s Čínou. Děkuji. Děkuji. Já budu ve své odpovědi velmi stručná, protože si myslím, že jsem se to už snažila identifikovat. Za prvé bych řekla analyticky, za druhé v úkolu dohledu a za třetí v řízení přímých investic a penzijního fondu a za čtvrté v programech, pod kterými fungujeme, kdy musíme identifikovat, jak by klimatické změny měly být posuzovány z hlediska rizik, které přinášejí. Ale musím vás ujistit, že jsme všichni velmi aktivní na různých fórech a všichni jsme součástí sítě guvernéru a centrálních bank pro ozelenění finančního sektoru. Je nás tam více než 50 a naším cílem je rezolutně postupovat směrem k ozelenění našeho fungování. Jsme také aktivní v G7 a především Benoît Curé, který vydal zprávu, která je také velmi důležitá z tohoto pohledu. Dalším fórem je G20. To je také další fórum, kde se bude o klimatických změnách diskutovat. Také strategický přeskum bude obsahovat tyto věci. Benoakere má opravdu velký zájem o klimatické změny. Zaměřuje se ale spíše na otázky digitálních měn a proto bude součástí eh, BIS ale je také velmi přesvědčený o dopadu klimatických změn. Děkuji. Myslím, že máme ještě pár minut na poslední otázku. Pan Castaldo, nezařazení. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, paní prezidentko. Mm, e CB Eh, změnila vedení, ale je tady názorově rozdělená, pokud jde o budoucnost směrové politiky. Víte, že schopnost ovlivňovat finanční trhy, o to jde, protože investoři eh, čekají nějaký signál, jaká opatření hodláte přijmout. Eh, Manio Draghi nedávno se snažil o to, aby Rada guvernérů hovořila jedním hlasem, například během Eh, eh, mezi, pokud jde o mimořádní, eh, mimořádná opatření, tak on se snažil, aby tedy hovořil jedním hlasem, když šlo o kolaps. Hmm, tedy je třeba umět přesvědčit tedy externí pozorovatele, protože když zde je rozdělení názoru, tak je zde takový názor, že máte omezený manévrovací prostor a poté hmm, by mohlo do Eh, takže moje otázka na vás je, co mm, to eh, rozdělení názorů v radě guvernérů, co to znamená pro vaši politiku? To znamená, že to mě eh, uvolňování je těžší tedy a jak chcete řešit tyto otázky? Děkuji. Ono vás nepřekvapí, když bych ukázala to, kde je schoda. Ano, to určitě víte, jednomyslný souhlas pokud jde o e, náš cíl a mandát, kde všechny členské státy se zavázaly, že jde o cíl cenové stability, to je cíl číslo jedna. Rada guvernéru tak jednomyslně hovořila o potřebě e, to, že musíme mít e, dodatečné adaptaci naší politiky, policy accommodation, a jde o to, abychom ale dobře kalibrovali naše nástroje abychom lépe tedy jak si je vypracovali. A to je podle mě taková ozdravná diskuze. A to je i v souladu s mými principy řízení. Já se maximálně snažím vždycky, eh, já se vždycky snažím o eh, jednomyslný souhlas, konsensus, eh, mm, ale když zde neexistuje, není možný ten konsensus, tak prostě budou té zde různé názory a je třeba nalézt efektivní zdravý způsob, jak to vyřešit. A jako v dalších centrálních bankách, tam také existuje často neschoda. Vždycky je ideální konsensus, ale já myslím, že tato instituce má, eh, je dostatečně silná, má dobré jméno, tak aby odolala podobným názorovým odchylkám. Děkuji. Takže my jsme skončili s monetárním dialogem. Děkuji všem poslancům, poslankyním, kteří se zúčastnili diskuse s paní Lagarde. To byl první za tyto čtyři týdny, takže do budoucna nás čeká celá řada zajímavých témat také. Děkuji a ještě a teď dám slovo panu Niedermayerovi. Dear colleagues, please get seated so that we can start. Uh, Kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Teď. Hned teď máme ještě pár bodů na programu. A přejdu k bodu číslo 5, což jsou finanční činnosti Evropské investiční banky, výroční zpráva za rok 2019. Naším zpravodajem je Bas Eichhout ze zelených, takže bez jakýchkoliv průtahů dám slovo na pět minut zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Ani možná nebudu potřebovat pět minut. Takže to je v podstatě první prohlášení výboru Econ k EIB. Je jste gestčním výborem je rozpočtový výbor, takže my k tomuto připravíme stanovisko, tudíž to bude stručné, protože tady eh, jsme omezeni počtem slov v takovém stanovisku vždy a proto to bude stručné, ale prostřednictvím pozměňovacích návrhů budeme moci rozšířit eh, téma EIB a určitě tam budou témata jako role EIB, Eh, pro zvýšení míry investic v EU. To je třeba zdůraznit, že míra investic, objem investic je eh, pod úrovní před krizí. Takže zde je význam Evropské investiční banky, tedy zvýšit mý objem investic to tam budeme zmiňovat ve stanovisku a samozřejmě zde, pro, pro, zde v rámci EIB a kolem EIB eh, probíhají změny, stává se i klimatickou bankou, to je důležité, k tomu také my jako Ekon se vyjadřujeme a samozřejmě to je třeba převést teď konkrétní činy, a jeden z požadavků bylo, že tato banka by měla mít eh, důvěryhodnou metodiku tedy jak toto posuzovat, tak aby se stala eh, jasnou klimatickou bankou, aby mohla vyhodnocovat, Tady jsme v souladu s pařížskou dohodou. Dále E i B hraje zásadní roli v EFSI, to je ten takzvaný Junckerův investiční plán. A i zde musíme hovořit o roli EFSI pro to, abychom zajistili, že v podstatě až do posud důležité byly i kvantitativní cíle, pokud je tedy o objem peněz, ale je třeba teď si říci, v čem ty investice chybí a jak splnit cíle. A je třeba to správně vybalancovat. Samozřejmě EIB zde bude hrát do budoucna v těch investičních plánech, které dostaneme od nové komise, tak EIB bude hrát zásadní roli. Je to ten uh, je to ten tedy plán, investiční udržitelný plán, miliardy na příštích deset let. A potom otázka transparentnosti a adicionalita. Je to veřejná investiční banka a tady probíhá celá řada investic, jak zajistit, že EIB eh, v podstatě, že ty její investice eh, mají tedy nějakou přidanou hodnotu, tak, takzvanou adicionalitu, protože to není normální komerční investiční banka, soukromá banka. A teď, pokud budete mít eh, mm, k tomuto nějaké návrhy, tak vrát eh, je příjmu. Samozřejmě zatím ten počet tedy stránek je omezený, ale velice budu vítat vaše reakce a e, budu vítat vaše pozměňovací návrhy a teď si rád vyslechnu i názory EIB i od kolegů a doufám, že to stanovisko se bude opírat o silný konsensus mezi námi. Děkuji, Base. Teď máme stínové Francis Fitzgerald z EPP jako první. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za práci na této agendě. Jeho e, stanovisko zmiňuje celou řadu klíčových témat, na které se EIB zaměřovala v posledních letech. A především vítám to, že zmiňuje, že EIB by měla mít dostatečný kapitál, aby to bylo v souladu s pařížskou dohodou do konce roku 2020 a aby se zlepšila transparentnost. Potom stanovisko se zaměřuje na činnost EIB v oblasti klimatu. To je velice patřičné vzhledem ke krizi, kterou zažíváme. Má za sebou dlouhou historii financování klimatických aktivit, již hrála pionýrskou roli, průkopnickou roli, pokud jde o zelené obligace před deseti lety již, takže má velké zkušenosti v této oblasti. Také vítáme, že stanovisko se zmiňuje o mm, mm, mm, tom, že se stane klimatickou bankou a že bude plnit naši roli, pokud jde o financování projektů změn klimatu. A potom jsou tam další aspekty, které třeba vzít do úvahy, jako podpora investic v Evropě, tvorba pracovních míst, financování malých středních podniků a podpora digitální ekonomiky. Zde EIB hraje roli. E, mm, ta investiční zpráva za rok 2019 zdůrazňuje to, že eh, pořád ještě je to nejniž, jsou ty investice velice nízké, pokud jde o poměr k HDP 1,6 a od finanční krize v podstatě máme za sebou dekádu slabých, chabých investic, což má dopad na tvorbu pracovních míst, na ekonomický růst a na stav klíčové infrastruktury, třeba bydlení. Investice v Evropě musí být na udržitelné úrovni, to musí být klíčovou prioritou pro EIB a to by se mělo někde eh, popsat v tom stanovisku. Také bychom měli zdůraznit význam, význam toho, že EIB plní své klimatické závazky. Jsou to opatření, která podporují spravedlivou transformaci u těch zranitelných eh, regionů a typů průmyslu, aby nikdo nebyl marginalizován. Dále je třeba, abychom i vzali do úvahy sociální dopady EFSI. Eh, takže EFSI musí brát do úvahy jako měřítko eh, úspěchu i tyto aspekty a eh, především, když chceme zlepšit stav investic v Evropě a financování malých středních podniků. Takže obecně vítám to zprávu a budu se těšit na spolupráci se Spravodem a se Stínovými. Děkuji Joachim, Joachim Schuster za SAD. Budu hovořit německy. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodaji za dosud odvedenou práci. Myslím, že se dotkl řady důležitých bodů, kde se také shodujeme. Proto bych chtěl v této chvíli zdůraznit jenom možná tři, čtyři body, které jsou pro nás důležité. Tak za prvé, jak už zpravodaj řekl, vítáme, že EIB rozšiřuje svoji investiční činnost a zároveň se stává zelenou nebo z velké části zelenou bankou. I když bylo by třeba Eh, říct celkem podrobněji, eh, jaké druhy investic se mohou podporovat, jaké ne, a eh, abychom měli příslušné instrumenty. Další věc, která je pro nás důležitá, je ta, že nám nejde jenom o privátní investice a jejich podporu, ale také o výrazné veřejné investice, zejména ze strany komunálních podniků, zejména města, municipalit. Myslíme si, že právě v tom je ta největší slabina investic, investic z veřejných prostředků. Z mého hlediska myslím, že je třeba se zamyslet nad tím, eh, jak eh, vyjmout ze státního dluhu eh, investiční projekty, které jsou podporované EIB. Dále je pro nás důležitá otázka sociální dimenze podporovaných projektů, protože eh, chceme pomocí těch úvěrů eh, provádět nebo docílit určitého eh, struktura, určité strukturální proměny. A Současně je třeba vnímat, že také regionální rozložení by mělo více odpovídat sociálním kritériím. A ještě čtvrtá oblast, potřebujeme jiný model řízení, poněvadž myslíme si, že je nezbytné, aby silnější slovo zde měl Evropský parlament a mohl také dozorovat. No a samozřejmě v souvislosti s nálezy účetního dvora, v souvislosti s EFSI, tak tady to by se mělo také promítnout do investiční struktur EIB. Nicméně očekávám velmi plodnou diskusi a snad tedy budeme moci přispět zlepšení směru vývoje EIB. Děkuji za Renew Jacobs Pisaru. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci eh, poděkovat panu Eckhoutovi a jeho týmu za dobrou práci na stanovisku. Dovolte, abych zdůraznil několik méně závažných elementů, několik méně závažných záležitostí, které já potom předložím. Eh, za prvé, Zúrazním význam další spolupráce mezi EIBu a dalšími partnery, eh, kteří budou mít na starosti implementaci mm, budoucího víceletého finančního rámce. Eh, provozní plán 2019 nám ukazuje, že je třeba, aby vše bylo více koherentní, aby to více do sebe zapadalo, protože zde do tohoto vstupuje a především do budoucna bude vstupovat více aktérů. A za druhé, Stanovisko hovoří o změně tomu, že EIB se stane klimatickou bankou. Mm, zde byly zmiňovány cíle pařížské dohody. Bylo by dobré, abychom i zmínili ten eh, Green Deal, New Green Deal. Abychom eh, eh, věděli, eh, že abychom tedy zajistili, že EIB se bude mm, reformovat v tomto ohledu. A potom mm, kritéria hodnocení projektů z pohledu sociálních investic a dovedností a sociálního pilíře, takže zde by to mělo být, být více propojeno, když se hodnotí dopady investic. EIB když toto dělá v kontextu stávajícího EFSI, a poněvadž teď eh, směřujeme cestou těch nových investic, tak na to nesmíme zapomínat. A v neposlední řadě několik lokálních aktérů v některých koutech Evropy o tom hovořila. Možná bychom to mohli eh, doporučit. EIB by měla lépe komunikovat se soukromými a veřejnými aktéry a podporovat své nástroje u nich, tak aby všichni si byli vědomi těch možností, které mají. Mm, také třeba i zlepšit transparentnost, o tom se ve stanovisku hovoří, EIB by měla posílit svoje činnosti na místní úrovni. Takže to bude vše za mě a budu se těšit na spolupráci s panem Eichhautem a jeho týmem tak, aby toto stanovisko dopadlo co nejlépe. Děkuji, ID nemá zpravodaje a z EKR Jessica Stegert. Prosím, děkuji, pane předsedo. Na začátku chci poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska. Souhlasím se zpravodajem, že Evropská investiční banka má obrovský potenciál, i když možná zde budou mezi námi určité rozdíly. Zde se hovoří o tom, že EIB by se měla stát klimatickou bankou. Ano, nelze popřít, že by to znamenalo to, že fondy by se spíše mm, přidělovaly podle politických kritérií, takže by došlo k větší politizaci Evropské investiční banky. Evropská investiční banka by se mohla tedy odchýlit od svých cílů, jenom aby sledovala ty eh, mm, cíle klimatických změn, aby tedy podporovala určité politické agendy do budoucna, což by mohlo otevřít pandořinu skříňku. A pokud jde o fin- projekty do roku konce roku 2020. Zde chci zmínit dvě věci. Za prvé, chtěla bych vědět, zda-li to investiční embargo také i bude um, ho, um, zahrnovat investice do údržby, anebo pouze tedy půjde o nové projekty. Za druhé, jak všichni víme, zde je řada regionů v Evropě, kteří, které závisí na fosilních palivech a bude to znamenat další investice, aby mohli vůbec se transformovat bude existovat dostatek zelených investic v těchto regionech, které nahradí fosilní investice již v roce 2020. Potom eh, eh, růst v eurozóně stagnuje. To, je, to jsou takové špatné vyhlídky teď. Takže eh, zde se chci zeptat i na toto, jak tomu přispěje EIB. Děkuji, Česiko a Zakue poslední paní Obry, naše stínová zpravodajka, prosím. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, děkuji zpravodaji, který, myslím, eh, udělal eh, dobrou práci na přípravě stanoviska, určitě jde to dobrým směrem a mm, EIB, Evropská investiční banka, by měla být v centru udržitelného rozvoje, to kvitujeme s potěšením, potom v prvním odstavci teď. E, zde podle nás ta zpráva by měla zdůrazňovat to, že e, by fiskální politika by měla být v souladu s e, veřejnými investicemi, které musí být ekologické. V poslední zprávě komise, tak tam se upozorňuje právě na perverzní dopad toho 3% pravidla. Tedy to může mít velký dopad na, na veřejné investice z rozpočtu. Dále zde, je zde eh, eh, velké riziko, že v Evropské unii by mohly eh, stagnovat ty veřejné investice. Takže my bychom měli podporovat revizi rozpočtových kritérií. Odstavce 2 a 3. Zde samozřejmě souhlasíme se mm, stanoviskem, tedy je nutnost, aby EIB věnovala větší prostředky na boj proti změnám klimatu. E, to by se mohlo ale precizovat, podle mě. Třeba připomenout, že EIB oznámila určité e, tedy mm, plány již do konce roku 2020, to vítáme, ale na druhé straně my jako EP bychom měli být bdělí a sledovat vývoj aby to bylo koherentní ještě více, tak bychom mohli požádat, aby EIB neskončila u fosilních paliv, ale aby eh, definovala jasně ta ekologická kritéria. To se bude samozřejmě opírat o taxonomii, kterou čekáme, ale mm, možná mm, není nutné úplně čekat na ten dokument o taxonomii a odstavec 4 zde souhlasíme, že nelze se omezit pouze na klimatické otázky, ale jde i o otázky sociální spravedlnosti. Zde zatím mm, často ty cíle nebyly sociálně spravedlivé, často docházelo i k porušováním lidských práv. Zde EIB by měla být více bdělá eh, a měla by realizovat eh, ex ante eh, takové hodnocení dopadu na lidská práva a obecně EIB do svého mandátu by měla dát i cíl boj proti nerovnostem, tak aby to financování mezi regiony bylo spravedlivě rozděleno a aby eh, chom měli věnovat více hm, tady těmto regionům než tedy nadnárodním společnostem. Mezna nevládní organizace hovoří o tom, že EIB eh, podporuje projekty mm, z takzvaných daňových rájů a například pět projektů v roce 2017, kde dokonce byl jeden projekt, který byl propojen s Panama Papers. Zde bychom mohli navrhnout, aby EIB zrevidovala politiku, která se týká těch nespolupracujících států a e, daňových rájů a již by tedy měla i, e, víme, že seznam daňových rájů OECD je prázdný, ale my v Evropské unii máme seznam, i když k němu máme výhrady, tak je to lepší než nic jiného. A měli, neměli bychom financovat projekty, které se týkají subjektů, které e, v podstatě e, jsou etablovány v těchto daňových rájích. A ne, dále poslední odstavec cíl EIB v oblasti transparentnosti. Jsme rádi, že tento bod jste tam dal a mohli bychom i doplnit revizi standardů boje proti korupci a máme zde nevládní organizaci, která e, e, řek, sdělila, že čtyři projekty EIB jsou spojeny s korupčními skandály. Byly to úvěry poskytnuté Volkswagenu, který, e, což umožnilo vybavit ty země, těm, ty, ty, ta motorová vozidla těmi podvodnými eh, softwary. A je třeba, aby toto všechno bylo transparentnější a aby EIB jasně zveřejnila, jaké má ty protikorupční plány, Ehm, že tedy bude spolupracovat s OLAFem a Evropským úřadem prokurátora, že má politiku boje proti podvodům a že její vyšetřování, která provádí, bude skutečně nezávislé. Děkuji. Ano, takže tady dostanete cenu za nejdelší příspěvek dnešního dne. Zde máme žádosti o dva krátké vstupy. Catch the Eye pan Roland požádal o slovo na jednu minutu, prosím. Děkuji. The EIB, um, some of the major um, staff members. K těm uh, největším problémům, které jsem Eh, s kterým, o kterých jsem mluvil, eh, s, eh, s lidmi z EIB, hm, tak když se díváte na krátkodobou agendu, hm, tak jsou to vysoké krátkodobé náklady. Třeba v Německu se čeká ztráta 40 tisíc pracovních míst v důsledku elektromobility. Takže tyto obrovské náklady by se měly financovat z EIB nebo z EU. A já jsem se ptal tedy, eh, jak se budou podílet kohezní fondy a nedostal jsem odpověď. Ale když vlastně dáváme prostředky z těchto fondů v podstatě jenom kvůli přechodu nebo kvůli eh, eh, ztrátě pracovních míst, tak to skutečně neřeší problém tedy eh, celé té ztráty. Čili eh, my třeba v Británii eh, pořád máme kapitálovou obci v EIB 36 nebo 37 miliard eur na další dlouhá léta. Takže to já bych byl rád, kdyby taky někdy zaznělo v těch diskusích. A um, zpravodaj by si přál e, také dát slovo představitelům EIB v Bruselu. Pan Nikolaj Bogilevič. Ano, děkuji. Tak e, dvě minuty, to neodpovím všechny otázky. Ne, ne, možná stačí, když e, jenom se sám vyjádříte, nemusíte odpovídat na otázky. Ano, děkuji vám za váš zájem o Eh, toto téma. Děkuji panu Eichhautovi a stílovým zpravodajům. Eh, chci vás ujistit, že my sledujeme hospodářskou situaci v eurozóně a v EU a také eh, komunikujeme s firmami po celé EU a je to, můžete se, k tomu dočít, můžete o tom dočíst v naší zprávě, která je také na našem webu. To je, jak vidíme, vývoj ekonomiky do budoucna. E, myslím, že k prioritám by mělo patřit e, oblasti, jako jsou růst, zaměstnanost, klimatická akce, infrastruktura. Také se snažíme odpovídat na další věci, jako geografická rovnováha a podobně. Eh, určitě tedy eh, budování polední kapacit, technická asistence a tak dále. Toto je velice sofistikovaná část eh, business modelu EIB a jsme na ní hrdě. A musím říct, že skutečně pomáháme mnohým projektům v rozjezdu. Slyšeli jste o tom, že EIB se má stát klimatickou bankou. To pro nás je velká transformace a domnívám se, že logická vzhledem k tomu, v jaké době žijeme. Domníváme se, že bychom měli být zásadním partnerem Evropské komise a EU při podpoře Green Dealu. E, už teď pracujeme tedy e, velice úzce na přechodovém mechanismu s současnou novou komisí a v příštích e, týdnech tedy doufám, že to tedy bude patrnější. Závěrem bych chtěl říci, že EFSI neboli tento eh, eh, plán, že vlastně má měřitelné dopady a máme sofistikované způsoby měření. Například v roce 2019 jsme vytvořili více než milion pracovních míst po celé EU. Co se týče transparentnosti, mm, tak vlastně tady máme ty tři eh, věci. My jsme velice přítomní v parlamentu, jsme kdykoliv eh, připraveni přijít a debatovat s vámi. Eh, plně plníme standardy, jak o tom hovořila paní Obry a samozřejmě Eh, moji kolegové vám k tomu mohou říct mnohem více, eh, lidská práva, transparentnost, nekooperativní jurisdikce, to nám nemusíte říkat, my to děláme. No a poslední bod, eh, samozřejmě doufáme, že budeme moci podpořit vaši práci v příštích týdnech a další otázky jsme připraveni zodpovídat. Děkuji, ještě zpravodaj chceli jedna minuta. Tak já mohu tady poděkovat za všechny příspěvky a e, myslím, že e, můžeme tady pracovat na digitalizaci, ale e, také pokud se týče těch investic, tak je, já myslím, že ještě do toho termínu toho bude více čili financování malých středních podniků, sociální elementy a tak dále. Myslím, že to jde správným směrem. Co se týče eh, klimatické banky EIB, toto je vlastně veřejná banka, takže eh, určitá politizace tam je logickým důsledkem, eh, protože jsou to veřejné prostředky, které se tady využívají. A samozřejmě, že je nutné, abyste vy sami chtěli stát se klimatickou bankou. Samozřejmě my jako parlament to můžeme doporučit, ale samozřejmě eh, také je třeba do toho vložit tu sociální dimenzi a tak dále. Eh, také ta transparentnost, já myslím, že to je taky dobrý. Sice hm, pořád ještě máme co zlepšovat a tu a tam na vás zatlačit, ale myslím, že to určitě můžeme. A já se velice těším na tom, eh, jaké tady budou kompromisy a doufám, že tady dospějeme k velmi širokému konsensu. Ano, zdá se, že ta zpráva bude vysoce konsensuální. Takže eh, návrh zprávy druhého prosince, pozměňovací návrhy do 9. prosince, jejich projednání 22. 23. hlasování v Ekonu 6. 6. února a e, plénum bude v březnu. E, dále budeme mít spolu s e, výborem Bač slyšení s předsedkyní, předsedou EIB 13. ve 13. ledna ve Štrasburku. Tak a teď eh, se dostáváme k bodům 6, 7 a 8 a to jsou absolutoria. Eh, prosím ty, kteří zde nechtějí zůstat, aby eh, odešli v klidu a svižně. Náš zpravodaj pan Epping tady není, takže pan Juřica ho nahradí pět minut, ale nemusíte využít všechny. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, kolegové, pan Epping se omlouvá za svou nepřítomnost, má jiné úkoly a požádal mě, aby vám řekl toto. Chceme se soustředit na tři témata ESA, čili to je Eh, Evropský bankovní orgán EBA, e eh, dále EIOPA, to je penzijní orgán a ESMA, <coughs> pokud se týče jejich eh, hospodaření za rok 2018. Pan Epping by chtěl mm, ocenit to, že všechny transakce těchto tří organizací v roce 2018 je třeba označit za regulérní a právně v pořádku ve všech materiálních aspektech. Eh, několik poznámek je třeba přisloupit, eh, připojit k EBA. Eh, určité pohyby byly o dohledových nákladech a dalších, ale po vyjasnění se ukázalo, že rozdíly tady byly minimálně a také účetnictví EBA pro, eh, prošlo auditem a bylo to vše schváleno interním auditním orgánem. Eh, pan Epping připomíná, že určité obavy tady panují ohledně EBA, která eh, čím dál více se posouvá od své regulační úlohy k vynucování a používání unijního práva. Například smíšené financování jako unijní fondy, eh, tedy z unijní fondu a z prostředků eh, členských států mohou eh, poněkud ohrozit supervizorní roli EBA. Pan Epping si tedy přeje, aby to tak nestalo a taky jsou tady eh, problémy eh, v zadávání eh, zakázek. Vyzýváme EBA a ESMA, aby spolupracovali více, například v oblastech, které se netýkají hlavních činností. Pokud se týče tedy EIOPy, pan Epping chce zdůraznit toho, že všechny úkoly jsou plněny v plné, plně a na čas a plně je plněn úkol a mandát eh, udělený Evropským parlament a radou. Stejně jako ostatní orgány, také penzijní orgán dosud eh, neprovedl zcela přechod od regulace k supervizi. Eh, závěr je takový, že absolutorium by všem třem orgánům mělo být uděleno, ale také zdůrazňuje, že jejich eh, eh, hlavní úkol je regulatorní a tak by to mělo také zůstat. Pan Epping se těší na velice konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodají a všem děkuje za pozornost. Děkuji, eh, zastoupil jste pana Eppinga výborně. Tak a e, hlavním výborem je Kont, zpravodajem pan Čanecký, e, nyní řečníci za strany, takže za EPP tady nikdo není, SAD, pan Fernandez. Děkuji, pan kolega tady není, ale e, požádal mě, abych eh, ho e, nahradil, tedy pana Molnára. Přečtu jeho stanovisko. E, Především si poděkovat panu zpravodaji za práci na těchto třech tématech. Jménem skupiny SAD mohu říci, že eh, z velké části podporujeme eh, vaše názory, ale eh, máme několik drobných návrhů. Především bychom chtěli více posoudit centrální roli těchto orgánů v oblasti lepšího dohledu nad finančním systémem, nad jeho stabilitou a transparentností za druhé, Rád bych eh, předložil několik pozměňovacích návrhů, které se budou týkat eh, sektoru finančních, eh, veřejných financí a zejména v souvislosti s boje proti pod, daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Za třetí, domníváme se, že EBA je také Eh, připadají zásadní, oblast, zásadní role v oblasti také boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz a je třeba, aby ten mandát byl plněn konsistentně nezávisle. A dále jsem proto, aby v, eh, měli eh, v celé Evropské unii konsekutivní a dekonsistentní eh, způsob řízení. Potřebujeme také jednotný eh, rámec pro všechny instituce a děkuji za přeložené návrhy. Děkuji za Renu, pan Žilbuje. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji za jeho práci. Já jsem také stínovým zpravodajem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pro ESMA a EOPA. Ale teď tady budu vystupovat jako člen výboru ECON. Účetní dvůr konstatoval, že fungování všech tří agentur bylo zákonné, v souladu se zákonem. Já předložím pár pozměňovacích návrhů, které se týkají našich odlišných názorů, například na to, čemu vy říkáte spravedlivá návratnost příspěvků členských států. To mně připadá neslučitelné s principy budování Evropy, alespoň tak, jak ji pojímáme my. Také se kladu otázku ohledně prostředků pro tyto agentury a vývoji jejich úkolu odpovědích eh, na otázky, pokud jde o naplnění programu, se neustále opakuje otázka přetížení a přerozložení cílu, buď aby se vysvětlilo spoždění, nebo aby se vysvětlilo zpomalení ve využívání prostředků. Já si myslím, že my je někdy přetěžujeme tím, že jim nezvyšujeme zdroje a pořád po nich chceme další úkoly. Já se kladu otázky, zda tato politika je z dlouhodobého hlediska udržitelná. A k této první poznámce navážu ještě druhou, týká se systematického využívání smluvních eh, pracovníků. Kladu si otázku, zda je toto řešení vhodné. Někde je pochopitelně z krátkodobého hlediska méně nákladné, ale z dlouhodobého hlediska eh, je trošku krátkozraké. Účetní dvůr hovoří ohledně EBA, o rozhodovacích, nebo tedy rozhodujících eh, nákladech, eh, pokud jde o smluvní pracovníky v oblasti informatiky. Myslím si, že tato oblast bude čím dál důležitější, takže by bylo vhodné investovat do personálu trochu trvalejším způsobem. Pokud eh, chceme působit důvěryhodně, před občany, kteří se nás ptají na fungování evropských agentur, pokud chceme přinést řešení a pokrok, eh, tak musíme být realističtí. Tyto agentury přinášejí důležitou práci, jejich eh, úkoly narůstají, ale jejich prostředky ne. Nebo alespoň ne v tomto rozsahu. Pouze čtyři další pracovní místa by se měly objevit v agentuře EBA, poté, co v roce 2020 bude mít nové pravomoci v boji proti praní špinavých peněz. To je velmi špatný signál vzhledem k tomu, jak ambiciozní jsme v této oblasti. Dánská banka nedávno vedla vnitřní vyšetřování ohledně tohoto bodu, to znamená praní špinavých peněz. Toho se účastnilo 200 vnitřních zaměstnanců plus dvě další externí společnosti. My jsme ještě velmi vzdáleni tomuto cíli. Sven Giegold je stínovým zpravodajem za zelené. Děkuji. Děkuji panu Eppingovi, i když zde není přítomen, za to, že je trochu strážcem práce sekretariátu v této oblasti a také za to, že schrnul poznámky účetního dvora. Děkuji také sekretariátu, který pracoval na tomto materiálu. Pokud jde o tu formulaci obezřetného držení se mandátu, to je taková stará retorika, která se blíží k tomu, co jsme znali z minulosti. Nikdo nemůže dokázat, že by překročili svůj mandát. Máme spoustu oblastí, pan Boje o některých z nich hovořil, kdy ty agentury neměly dost prostředků k tomu, aby splnili své úkoly, jimž jsme je pověřili. Takže já hledám nějaký příklad, kde tyto agentury překročily svůj mandát. Pokud EPP předloží nějaký příklad, tak eh, já ho pořád ještě hledám. Ptal jsem se na to loni, ptám se na to i letos. Pro mě je to jako krokodýly v kanalizaci v New Yorku. A potom nechápu úplně celou otázku těch rozpočtových přebytků. Já to chápu tak, že ten problém byl vyřešen v roce 2012. Jak to, že se to najednou znovu objevilo? Mně to není úplně jasné, rád bych to pochopil. A dále, pokud jde o to smíšené řešení financování, já Nevím, jestli je to úplně problémem pro nezávislost agentur. Někteří kolegové si myslí, že by to mělo být mezivládním orgánem a tím pádem by tam byl ten příspěvek eh, ze strany EU něčím cizím, ale já si myslím, že je to naopak. Vzhledem k tomu, že by zde byla kvota dalších peněz ze strany členských států, tak to je právě ten problém. Proto nemáme ty správné zdroje. Ale myslím, že se asi nedohodneme. Takže nejlepší bude buď se držet této formulace, která může být interpretována oběma směry, anebo být upřímní a vymazat to, protože ten mechanismus financování se právě reformuje v rámci reformy agentur. Také souhlasím s panem Boje, pokud jde o to, že bychom měli agenturu pozbudit v tom, aby více bojovala proti praní špinavých peněz. Udělali jsme reformu, ale teď musíme mít eh, k dispozici odpovídající zdroje. A pokud se podíváme na ten nedávný signál ohledně dánské banky, to musí být vnímáno jako jasné selhání eh, vedení. To bylo v roce 2018, svědčí to o tom, že vlády mohou selhat a že práce, cenná práce EBA, byla vlastně odsunuta bez jakéhokoliv vysvětlení a tím se poškodila reputace EBA a zdá se, že sami členové jednají proti mandátu, který dali agenturám. Pak zde máme otázku střetu zájmu. Viděli jsme, co udělal pan Farkaš a rada dohledu to umožnila s velmi omezenými pravidly a to není dobré dále. Vyzývám veřejnost, aby nás informovala o jakémkoliv skutečném problému, na který narazila v souvislosti s agenturami. Právě proto si myslím, že jsme tady jako parlament a těším se na tyto vstupy. Děkuji, já jsem asi jediný, kdo se může přihlásit do Catch the Eye, ale já se toho rád vzdám. Nevím, jestli náš zástupce zpravodaje chce něco říci závěrem, prosím. Já chci jen poděkovat kolegům za důležité komentáře a slibuji, že vyřídím panu Eppinkovi. Děkuji, takže jenom abych eh, na načasování. Do 5. prosince dopoledne předkládejte pozměňovací návrhy, ty budou projednány 22. až 23. ledna. Hlasovat ve výboru e konce bude stejný den a ve výboru KONT 19. až 20. února plenárka. A druhá březnová plenárka. E, to je vše pro dnešek. Měli jsme velmi zajímavé odpoledne a uvidíme se zítra v 9 hodin. Hezký večer.